Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Tout le monde n'est pas là, c'est le lundi, il y a des... Dámy a pánové, eh, pustíme se do práce. Je pondělí, některá letadla doletají se spožděním, ale dnes nás čeká hodně nabitý program, takže už se pustíme do práce. Nejprve bod jedna, přijetí návrhu pořadu dne. James Ellis. Jamese, prosím. Vážený pane předsedo, před pár měsíci pouze James Ellis má slovo, dámy a pánové. Před pár měsíci jste byl tak laskav eh, a prezentoval jste zde pilotní projektu o dlouhodobých tendencích a pod poté jste mě požádal, abych se této záležitosti věnoval. Já vím, že dnes nebude čas to projednat. Já jsem to um, s vámi, s tebou nedávno eh, projednával, ale pokud by bylo možné tady to zařadit na příště, protože je třeba uh, kolegy informovat o těchto věcech. Ano, děkuji. Ano, James tady předložil eh, návrh pilotního projektu pro zavedení určitého think tanku, tady zjednodušuji, meziinstitucionálního think tanku. A ta organizace zahájila činnost, má nesmírně zajímavé výsledky, a to nejenom pro parlament, ale i pro radu a komisi. A bylo vyjádřeno přání tedy, že bychom eh, se poskytli aktuální informace na schůzi rozpočtového výboru. Dnes mimořádně máme pouze půldenní schůzi, takže to nebude možné, ale zařadíme to na pořádné příští schůze. Některé ty příští schůze. Pokud nemáte eh, žádné připomínky k pořadu dne, je tímto považován za přijatý. S jednou malou změnou Giovanni Lavia mě informoval, že bod číslo 11 zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie není připraven, protože výbor pro zemědělství, který je příslušným výborem v této věci, eh, zaznamenal určitý sklus a proto si Giovanni přeje, abychom se této věci věnovali na některé příští schůzi. Čili bod 11 tímto odkládáme. Dále připomínám, že budeme hlasovat v 17 hodin, tak jak to bylo plánováno. A Eh, na závěr schůze po hlasování odkládáme bod číslo 9, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Eh, naším navrhovatelem stanoviska je Láslo Surian a Láslo se musí účastnit jiné schůze. Ne, pardon, o to nežádal Láslo, o to žádal stínový zpravodaj Gualtieri. Stínový zpravodaj socialistů pan Galtieri se musí účastnit jiné schůze a může se dostavit až v závěru naší schůze. Mezi přítomnými chci přivítat eh, generálního ředitele eh, pro rozpočet komise, z komise. Dále vítám delegaci občanů Portugalska a Francie, eh, kteří Tito hosté tedy dorazí za chvíli a budou současně našeho dnešního zasedání. Já sám budu muset eh, mezi 16 a 17 vás opustit eh, a ve vedlejším stále se budou účastnit výměny názorů z předsedy um, kteří patří do Evropské strany lidové a budeme se věnovat problému financování Evropské unie. Je to velice důležitý bod. Já se budu snažit vysvětlit těmto politickým lídrům, jak to vypadá s naší zprávou Salvadora Garigy a e, s výborem Šure, jakým způsobem tady v parlamentu pojímáme evropský rozpočet a e, hlavní směry v této věci do budoucna. Po dobu 16 až 17.00 mne tedy nahradí Jutta Haug, místo předsedkyně výboru. Dále, pokud jde o e, koordinátory, v 18.30 až 19.30 máme plánovanou schůze koordinátorů, ale ukázalo se, že EPP se nemůže zúčastnit. Já mám také jinou schůzi a tedy jednoduše navrhuji odložit tuto schůzi koordinátorů Říkám to tedy přítomným koordinátorům. Odložme to na příští týden do Štrasburku. Dnes na té plánované schůzce koordinátorů nebylo nic naléhavého, takže to vyřídíme příští týden. Jenom sekretariát si s vámi ověří případné návrhy studií. Potřebujeme názvy těchto studií. Takže pokud byste písemne, písemně, prosím, informovali sekretariát. Tolik tedy k pořadu dne. Dále sdělení předsedy. Poprosím o klid v sále. Sdělení předsedy. Rád bych vás informoval o harmonogramu pro příští dny a rozhodnutí, která budeme přijímat ohledně pracovního postupu pro víceletý finanční výhled 2014 až 2020. Evropský parlament v této věci tedy vyjádřil své priority eh, v usnesení vypracovaném výborem SURE. Hlasovali jsme, přijali jsme to tedy hlasováním v plénu minulý měsíc. Poté Evropská komise přijme pozítří ve středu během dne svůj formální návrh a poprvé tento návrh bude obsahovat na jedné straně Eh, běžný návrh, tradiční návrh výdajů pro sedmileté období 2014 až 2020 podle kategorií výdajů. A na druhé straně, to je velmi nové, návrh reformy vlastních zdrojů. S tím, že to bude zahrnovat, jak nám sdělil předseda Barroso, také návrh na vytvoření nového vlastního zdroje. Jde o provádění nového ustanovení Lisabonské smlouvy, které umožňuje Evropské komise vystupovat s návrhy nových vlastních zdrojů do rozpočtu EU. A e, také to znamená, že komise tím e, příznivě reaguje, což vítáme, na, naši, na náš opakovaný e, jasný razantní požadavek Evropského parlamentu, aby proběhla reforma systému vlastních zdrojů, aby Evropa disponovala trvalé skutečně vlastními zdroji a ne pouze příspěvky členských států. To, jak, to tedy čekáme ve středu. Komise chce dostat závazku, který učinila vůči parlamentu, a totiž, že eh, parlament nejprve obeznámí se svým rozhodnutím, než eh, bude informovat tisk. Eh, proběhne to buď eh, ve středu eh, na večer nebo ve čtvrtek ráno za přítomnosti předsedů politických skupin plus některých vybraných poslanců. Rozhodne o tom konference předsedů. Já v této věci vůbec nerozhoduji. Nicméně tento týden tady bude tato věc zveřejněna a já vyzývám ehm, mluvčí jednotlivých politických skupin a také samozřejmě Eh, mluvčí ve výborech, eh, kteří, kteří eh, mají co s rozpočtem, aby byli přítomni ve čtvrtek. Dále v rámci našeho harmonogramu, kromě prezentace komise v konferenci předsedů tento týden chceme poskytnout ještě příležitost, protože tato informace proběhne in kamera za zavřenými dveřmi takže jsme plánovali, že umožníme komisi také veřejné vystoupení, veřejnou prezentaci této věci a možnost také odpovědět na dotazy v parlamentu následující týden, to znamená ve Štrasburku. Buď v pondělí večer v našem výboru rozpočtovém, byl by to potom komisař Levandovský, anebo v úterý odpoledne v plénu v tom případě by to byl předseda Barroso eh, s panem komisařem Levandovským. Zatím nebylo rozhodnuto, jakou formou to proběhne. Bude to záviset jednak na konferenci předsedů a na panu předsedovi Barosovi. Eh, bude to dál upřesněno. Nicméně eh, pamatujte na pondělí 19.00 a úterý odpoledne. Jedno z těchto dat tedy bude první možnost k veřejné výměně názorů a kladení otázek komise v této věci. Dále bude třeba, abychom se zorganizovali a připravili se na vyjednávání. Bude třeba finalizovat některé body, které projednáme nejprve na úrovni koordinátorů a poté rozhodne celý rozpočtový výbor. Rád bych připomenul, že jsme zavedli dočasný výbor ŠUR, který má připravit hlavní směry eh, pro postoj parlamentu. To již bylo provedeno, výbor ŠUR tedy přestal existovat, odvedl vynikající práci, to je třeba eh, připomenout a uznat. A nyní eh, to bude náš výbor, který, který povede ta jednání. A budeme se k tomu se nějak zorganizovat, připravit. Třeba si uvědomit dvě věci. Jednak rada, před, maďarské předsednictví rady a tři další předsednictví, to znamená polské, dánské a kyperské, přijali, že před každou, každým zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti věnovaným víceletému finančnímu rámci proběhne nejprve pracovní schůzka s delegací parlamentu. My se budeme muset interně rozhodnout o složení této delegace. To je první novinka. Eh, je třeba si připomenout, že to byl jeden z našich hlavních požadavků, které jsme předložili, konkrétně například v rámci vyjednávání o rozpočtu pro rok 2011 v prosince loňského roku. Tehdy jsme nezískali formální rozhodnutí ministrů 27, ale Nakonec tedy se nám podařilo toto dosíci ve formě rozhodnutí eh, čtyř po sobě jdoucích předsednictví. Eh, a jistě to bude pokračovat i nad rámec těchto čtyř předsednictví, protože eh, to bude zavedeno jako precedens, čili tento náš zásadní požadavek v podstatě byl uspokojen a každý měsíc budeme mít možnost se vyjádřit o stavu a pokroku prací v rámci rady druhá novinka inovace, pokud jde o vlastní zdroje, formace rady, která se bude věnovat vlastním zdrojům, nebude tatáž, nebude to rada pro všeobecné záležitosti, budou to ministři financí a rozpočtu, tedy ECOFIN budže, a bude třeba zjistit, zda na naší straně to bude stejný vyjednávací tým pro výdaje a pro příjmy nebo zda to také nějak přizpůsobíme. A dále myšlenka, se kterou vystoupil parlament a která se objevuje na předním místě v usnesení výboru ŠUR, to znamená celou eh, tuto věc podrobit určitému předjednání a co možná nejširší předběžné diskusy s tím, že do ní budou zapojeny i národní parlamenty, Eh, tato myšlenka tedy zajímá na jedné straně Evropskou komisi a také polské předsednictví. A je velmi pravděpodobné, že od tohoto týdne, počínaje tímto týdnem, možná na straně a určitě na straně polského předsednictví, ehm, se nejenom, nejenom učiní zmínka této myšlence a e, proběhne principiální dohoda v tom, že by proběhla jakási konference tohoto typu, anebo možná to bude i daleko více ještě e, upřesněno v konkrétním návrhu. A my samozřejmě potom budeme moci zareagovat na takovýto návrh, ať již ze strany komise, či ze strany polského předsednictví. Vážení kolegové, veškeré informace, které mám eh, v tuto chvíli k dispozici, k této nesmírně důležité věci jsem vám tedy právě přednesl. Eh, rád bych ještě poznamenal, že Evropská komise vykázala opravdu nezvyklou efektivnost, eh, pokud je o zachování utajení této věci. Wikileaks je bezmocný tváří v tvář možnostem komise pracovat naprosto diskrétně na přípravách této věci. Takže to je skvělé, ale za 48 hodin již bude všechno veřejné a budeme se moci pustit do efektivní práce. Dovolte, abych nyní přivítal delegaci eh, ředitelů podniků z Portugalska, kteří se k nám připojil na pozvání kolegy Fernandeše a jsme velice rádi, že se zúčastníte naší dnešní činnosti. Na rozdíl od komise a rady jsme instituce, která je naprosto transparentní. Všechno, co děláme, se přenáší přímo v reálném čase po internetu. Dnes je nám velkým potěšením vás tu přivítat a pokud, nás, vaš, naš, pokud vás naše činnost zaujme, můžete pravidelně dvakrát měsíčně se připojit na internet a přímo se účastnit našich výměn názorů. Takže jakmile proběhne, tady padne nějaká myšlenka či úvaha ve výboru pro rozpočet v Evropském parlamentu, je to okamžitě k dispozici 7 miliardám lidí po světě. Um, Jamesy, um, ano, není to k počtu našich posluchačů, ale k, k specifickému výboru ustavenému v našem, v našem eh, parlamentu. Pokud jde o další eh, vývoj spolu s radou a s národními parlamenty, nevím, zda eh, by bylo možné informovat kolegy o výsledcích této diskuse. Možná by se tím trošku osvětlila ta další cesta. Ano, samozřejmě. Já vás budu informovat o všem, co budu mít eh, k dispozici, co budu sám vědět. Pro tuto chvíli, co mi bylo sděleno poloficiálně, nicméně přesto dostatečně přesně, eh, proto bych vám to mohl sdělit, eh, je tolik, že vznikla představa této metody práce, kdy tedy bychom zapojili národní parlamenty a zorganizovala, zorganizovala by se konference pro předběžné projednání této věci. Setkalo se to Eh, s dobrým předtím, jak u komise, tak u rady, u polského předsednictví a polské předsednictví se této myšlenky chopilo. Je velmi pravděpodobné, že eh, další upřesnění ze strany polského předsednictví padne během tohoto týdne. Já vás samozřejmě budu bezprostředně informovat a, a dozvíte se tyto informace na naší příští schůzi v příštím týdnu. Tolik tedy k mým sdělením a nyní navrhuji, abychom přistoupili k bodu čtyři dnešního pořadu dne. A tím je věc, kterou velmi dobře známe, jde o zavedení reformy finančního nařízení. Jde o zprávu kolegu Ingeborg Gressle za rozpočtový výbor a pana Riveliniho za výbor pro rozpočtovou kontrolu. Chci zde přivítat pana Bostoka, který je členem účetního dvora. Pan Vostok vyjádřil přání eh, v souhlase s našimi zpravodaji eh, vyjádřil přání vystoupit zde se stanoviskem účetního dvora eh, v tuto chvíli. EUD e již jsem způsobem naznačil své stanovisko k těmto reformám. Ehm, sleduje v parlamentu a v radě nyní jsme se Eh, dostali do závěrečné fáze, kde bylo zajímavé si vyslechnout názor EUD. Ale než předám slovo panu Bostokovi, obrátím se na naši zpravodajku. Eh, já jsem tě neviděl, tady jsi. Takže poprosím o stručnou prezentaci, Inge. Děkuji. Máme dva svazky dokumentů, jedno je naše zpráva, to druhé pozměňovací návrhy, asi 160 pozměňovacích návrhů pardon, omlouvá se řečnice 260. Z velké části jsme ty návrhy předložili my a já bych chtěla požádat kolegy o pochopení, protože toto je postup, který se vlastně neustále mění. Velice často jednáme s Evropskou komisí a komise ta navrhovala návrh už v květnu minulého roku, takže komise od té doby sama některé věci opět upravila a ve světle těchto diskuzí jsme předložili posměvací návrhy, které se potom ještě jednou změnily a proto bych vás chtěla požádat o pochopení, protože ono to vlastně ani jinak nejde. Mrzí mě to, ale i nadále čekáme některé změny, bude potřeba je provést a my tam předložíme velice podrobný hlacovací seznam, ve kterém budou odraženy ty změny, právě na tom pracujeme. Není to v podstatě naše vina, je to spíše věc mnoha diskuzí s účetním dvorem, s národními správními orgány a já si myslím, že nakonec předložíme něco, co bude mít opravdu mnoho původců, mnoho autorů. My nejsme jediní, kdo na tom pracuje, je tam toho mnoho, je tady asi eh, alespoň šest nejrůznějších institucí nebo orgánů. A my chceme totiž předložit něco, co by eh, rada nemohla jednoduše smést ze stolu. Příští týden budeme mít další zasedání naší pracovní skupiny a my doufáme, že podrobný pozměňovací, eh, pardon, seznam s pozměňovacími návrhy a kompromisy už tam budeme moci předložit. Dnes jste dostali nový článek 56, tak jak jsme ho upravili podle vašich pozměňovacích návrhů. A pokud jde o tento článek 56, tak to je vlastně hlavní předmět naší dnešní uh, Eh, diskuze, sdílené řízení, to je velice důležitá oblast, která se týká mnoha v Evropské unii. A v tomto článku, tady se vlastně držíme návrhu komise, Dali jsme tam pozměňovací návrhy Jence Gajera a Jorana Ferma, které také velmi silně vychází eh, z pracovního dokumentu komise, ale komise to dále ještě rozvinula mezi tím po jednání s námi. Takže to, co jsme vám dnes rozdali, to vypadá takto a už to rozvr- eh, zohledňuje tu více rozvinutou variantu. Snažili jsme se tady převzít eh, strukturu výboru regionů, jeho stanoviska, připadalo nám, že je to velice jasné. Naplánovali jsme určitý akreditační orgán, ale počítáme s akreditací ze strany členských států. Řekli jsme, že si nedovedeme představit, že by tady měl existovat nějaký další nový orgán. Naplánovali jsme tady také pravomoce akreditovaného orgánu, tedy to jsou ty orgány, které akreditují členské státy a informace, které mají předkládat tyto orgány, na evropskou úroveň jsme tady se snažili nějakým způsobem specifikovat, stejně tak jako úlohu Evropské komise. A také jsme tady uvedli, že musí členský stát podat nějaké prohlášení, které bude podepsáno na ministerské úrovni. Zároveň jsme také zkrátili lhůtu nebo harmonogram na 15. března a celkově jsme se snažili posměvací návrhy kolegů maximálně zohlednit především také pokud je o kolegu Maldera a Gert Brandyho. Pana Deutsche a Šuriana a Kocolína jsme nezohlednili. To jsou kolegové, kteří předložili vlastně tu variantu, která se shoduje s radou a Tito kolegové navrhli jiný systém, který je jiný než ten nás, náš a proto jsme toto nezohlednili. Vytvořit nějaký smíšený systém, to je nemožné, je potřeba se jednoznačně rozhodnout. A my jsme se rozhodli pro systém komise, nejenom pokud jde o ten původní návrh, ale i pokud jde o ten další vývoj. K článku 56 vám zašleme ještě jeden dokument, je to takováto tabulka, Tady vidíte, že jsme tam uvedli pozměňovací návrhy, abyste si mohli udělat přesnou představu o tom, co bylo jak převzato. Zachytili jsme ducha těch pozměňovacích návrhů, není to úplně doslova, protože takto je to jasnější a je jasnější, kdo má jakou zodpovědnost. Dále předkládáme eh, kompromis, který se týká transferů. To ještě zatím ještě nemáte k dispozici. My bychom chtěli, aby tam bylo šest týdnů, tedy abychom šest týdnů měli na transfery, ale tam, eh, kde jsme komisi ustoupili, to je ta věc, že pokud jde o ty transfery informací, tak tam se vzdáme překladu a to konkrétně tím, že uvedeme, že to má být ve formě dokumentu komisního, komisního pracovního dokumentu. Potom není potřeba to překládat. A, takže my si myslíme, že takto by to bylo v pořádku. Pokud jde o akta přenesené pravomoci, tak tam pracujeme na něčem, co by bylo závazné. Důležitá je pro nás naše právní pozice protože navrhujeme určitý postup. Co se stane, pokud se nedohodneme na aktu v přenesené pravomoci, kdy to vlastně jde to pouze zamítnout a potom to přepracovat. A my tady máme určitou prozbu, nebo chceme, aby komise naše prozby brala na vědomí aniž bychom to museli formálně odmítat, protože rozpočtový řád je zvláštním právním aktem, pro který nemůže platit to, co obvykle platí pro nařízení v přenesené pravomoci. Pokud jde o rozpočet, tak tady se toto jednoduše používá a není možné něco odmítnout a říci, že žádný rozpočet nebude. Takže e, musíme postupovat tímto způsobem. Já si myslím, že tím eh, aktem v přenesené pravomoci musíme nakládat velice zodpovědně a my jsme k tomu předložili novou formulaci a navrhujeme, abychom mohli takový akt odmítnout pouze částečně a ne celistvě, ne celkově, protože si myslíme, že pokud jde o rozpočet, tak je to takto potřeba. Měli jsme dnes také setkání na téma budov, nemovitostí a v seznamu hlasování předkládáme také kompromis po dohodě s paní Holmeier, protože je pro nás důležité, abychom měli lepší informace a ne nutně více informací. Zkrátka kvalitnější informace o tom, co se v této věci děje. Stručně řečeno, je to záležitost, která je stále složitější a složitější a já mm, už teď eh, bych se toho chtěla co nejrychleji zbavit, co nejrychleji to vyřídit, protože je to velice namáhavé to všechno sledovat. Tento týden budeme mít eh, také zasedání eh, s pověřencem pro ochranu údajů a my dnes máme velice složitý, nebo máme velice složitý proces, kde eh, chceme některé věci integrovat tak, abychom mohli dostávat eh, dotace. A příští týden na tom hlasovacím seznamu budete mít pozměňovací návrhy, které, eh, se kterými bude souhlasit také inspektor ochrany údajů. Děkuji. Merci beaucoup, Inge. Děkuji mnohokrát, Inge. To bylo velmi jasné. Ještě jednou bravo Eh, odvedla si opravdu obrovskou vynikající práci. Eh, více kolegů si žádá o slovo. Já navrhuji, abychom poté eh, dali slovo zástupci EUD, který nás obeznámí se svým stanoviskem. Jednak pokud je o aktuální stav zprávy naší zpravodajky a může také zareagovat na dotazy kolegu. Děkuji. Já bych stručně představila stanovisko výboru AFED, které bylo schváleno minulý týden na výboru AFED. A možná řeknu také několik informací pro vysvětlení, oč nám v tomto stanovisku jde. Máme tady například pozměňovací návrh 4 ve stanovisku, eh, kde jde o to, abychom měli větší transparentnost, pokud jde o finanční prostředky pro mezinárodní organizace. Tím máme na mysli například OSN. Zatím ještě neexistuje žádný přehled, eh, kde by bylo uvedeno, kolik finančních prostředků celkově je dáváno OSN a je špatné, když ten přehled neexistuje, když nemáme představu, takže o tuto představu, o větší jasnost nám jde. Eh, protože většinou komise a OSV, ESVČ to tady dělají samostatně. Potom číslo 5, to je požadavek na parlam, eh, parlamentu, jde o určitou o eh, rozpočtovou linii, to není nic nového. Potom posměvací návrh číslo 6 kráčí stejným směrem, aby byl Evropský parlament lépe informován, předem informován o nadcházejících misích v zahraničně politické oblasti. A Dále je tady žádost, která se eh, týká misí eh, CSDP. Jde o to, do jaké míry vedoucí misí splňují požadavky z článku 57, do jaké míry je progresivně vůbec mohou splňovat. Tady byl návrh komise, paní Gressle to změnila, a uvedla, že to nemůže být progresivní. A FED by navrhovala, aby to bylo progresivní, ale s jasným časovým horizontem, to znamená v rámci prvních šesti měsíců. Tedy nemůže to trvat vě- věčně, ale zkrátka na začátku se uvede, jak dlouho to bude trvat, protože my samozřejmě víme, jak rychle musí být mise někdy nasazeny, ale je potřeba tam přece jen dát nějakou jasnou časovou lhutu. Podobný kompromisní návrh z AFETu se týká také článku 83. Tady komise navrhla, abychom dělali výjimku eh, pro civilní ochranu eh, řízení krizí a humanitární pomoc, pokud, a komise tam doplnila, pokud to bude odůvodněno podmínkami, které budou naléhavé. A my bychom tam eh, ještě doplnili další text, že to musí být nějaká krize mimo Evropskou unii, nějaká externí krizová situace mimo EU. Jde nám o to, aby to tam bylo jasně uvedeno. Spružnění textu jsme provedli i v pozměňovacím eh, návrhu 14, článek 120, tam jde také o eh, krizový management, tam je také humanitární pomoc a my bychom tam uvedli ve třetích zemích, které prochází procesem demokratizace a nebo v situacích, kde hrozí, že by se to, z toho mohl vyhrotit ozbrojený konflikt. Jde tam o dvě věci. Jednak to, že jsme si uvědomili, že je tam určitý nepředvídaný vývoj, jako v severní Africe a my jsme dříve byli velice nepružní, nemohli jsme zasáhnout a došlo k takové téměř politické tsunami, a my bychom v takových situacích chtěli jednat stejně rychle nebo pružně, jako když se stane taková přírodní katastrofa, přírodní tsunami. Potom, když hrozí, že nějaká událost se vyhrotí, bude z toho ozbrojený konflikt, ano, tak tady chceme také reagovat, abychom měli dostatek finančních prostředků pro včasnou reakci předtím, než ten konflikt eskaluje. Další věc, pozměňovací návrh 16, tady jde o otázku o um, obecné rozpočtové podpory. A tady bych zmínila, že tady máme výbor DV, který nám poskytl určité podněty, protože eh, tady výbor pro rozvoj, rozvojové otázky probíhá určitými změnami, kde se stanovuje, kdy přesně Evropská unie bude poskytovat finanční prostředky a pomoc. Někteří to vidí spíše kriticky, někteří to vidí optimisticky a my jsme si tam vypůjčili jeden odstavec, nebo vyňali jsme jeden odstavec, který vlastně už eh, uvádí obsah. Formulované makroekonomické politiky ze strany dárců, včetně mezinárodních eh, institucí. Někteří eh, ve v tomto výboru to vidí kriticky a chtěli by tam dát další kritéria, jako je sociální spravedlnost, inkluzivní hospodářský rozvoj a další věci. Ta debata je v podstatě obdobná tomu, o čem diskutujeme v případě Řecka. Jde tady o ta kritéria a my navrhujeme, aby tato diskuze, která probíhá v tomto výboru, abychom to nepředjímali, to, co probere komise a členské státy, abychom to vynechali tedy ten odstavec B. A potom v té třetí části bychom doplnili určitou pasáž. Paní Gresle tady požaduje, aby komise podpořila parlamentní kontrolu v, těmto, v těchto zemích, aby se tedy peníze v těchto zemích podrobovaly parlamentní eh, kontrole, ale my si myslíme, že v těch zemích, kde bují korupce, eh, jsou ty eh, parlamenty do toho také zapojené a proto by tady měly být podpořeny civilní orgány, jako je Transparency International nebo další, aby do toho byli také zapojeni. Takže proto jsme to tak doplnili. My bychom byli velice rádi, kdyby vám to vyhovovalo. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, paní Brandnerová. To bylo velmi přesné. Není pan Fernandeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, děkuji zpravodajce za její vynikající práci a také bych ráda učinila určitý návrh a dotázala se jí na názor. Pokud je o článek 54 a e, úroky, e, měli bychom apelovat na členské státy, e, pokud tedy existuje různé úrokové sazby, aby se snažili získat tu nejlepší. Pokud se to potom odečítá z různých programů, tak to není žádná pobítka. Čili podle mého bychom měli postupovat tak, že e, úroková míra by se měla přidávat k programu, tedy ne odečítat. Pokud je tam nějaká úroková, nějaký úrok, tak je třeba to připočíst, protože jinak se nikdo nebude snažit získat co nejlepší úrokovou sazbu. Přitom by to mělo být povinností každého členského státu. Měla by to být povinnost snažit se získat co nejlepší úrokovou sazbu. Eh, nyní Ann Jensen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vystoupil jenom stručně jménem pana Moldera, který je naším stěnovým zpravodajem, ale dnes nemohl dorazit. Nejprve chci poděkovat Ingeborg za tu komplexní práce, kterou odvedla. Myslím, že jsou zde ještě některé otevřené body k obecné diskusi. Myslím, že pan Mulder se domnívá, že bychom neměli zacházet příliš do detailu. Například bychom neměli do finančního nařízení dávat prováděcí pravidla převádět je tam a jistě bychom neměli vytvářet předpisy, které budou příliš složité a příliš byrokratické, eh, jenom proto, abychom eh, ošetřili a zachovali pravomoci parlamentu. V této věci bychom měli postupovat pružně. Hlavní věc, kterou bych zde chtěla jménem pana Muldera eh, vyslovit, to je záležitost odstavce či paragrafu 56. Jde o ta národní řídící prohlášení což je věc, které se pan Mulder věnoval již a věnuje již léta a je poněkud skeptický k té nové myšlence že by tam byl nějaký meziorgán, který by to řešil, nebo dočasný prozatímní orgán. Existují samozřejmě různé možnosti, nebo existují různé spíše Eh, organizační struktury v různých členských státech, takže to chce trochu invence, abychom eh, získali od členských států více odpovědný přístup. Německo například má jinou interní organizaci oproti menším zemím. Takže pan eh, Mulder by byl proto, abychom hledali nová řešení Takže když se na to eh, já chápu vaše země, když se na to dívám pohledem Jana, tak on je stále skeptický v této věci. My budeme velice, eh, velice podrobně sledovat eh, vaše návrhy v této věci, protože je pravda, že ta organizační struktura v členských státech bývá velmi odlišná a proto možná bude obtížné uplatňovat jediné společné řešení pro všechny. Jedna věc, v níž bych ráda požádala ještě o vyjasnění, možná se o tom zmíní ještě pan předseda později, a to je otázka postupu u kompromisu a také časového rámce. Zda nyní budeme mít dost času podle toho původního harmonogramu eh, na to vše řádně vyjednat, anebo zda by nebylo reálnější hlasovat v září to je tedy otázka za moji politickou skupinu. Měli bychom se postarat o to, abychom měli dostatek času na projednání těchto věcí. To je opravdu široké téma. Je náročné pro nás eh, zbylé, kteří mm, s tím nejsme tak do detailu obeznámeni, jako vy, paní zpravodajko. Tolik tedy od nás. Merci beaucoup, Anne. Děkuji mnohokrát. Ano. Máme tady problém s harmonogramem, to znamená, že Všichni musí mít čas na to, aby si to eh, pročetli, aby si připravovali pozměňovací návrhy, aby se náležitě eh, připravili. Je to technická velice obtížná věc. Nyní paní Olmajer, prosím. Vážení kolegové, děkuji paní Inge Gressle za to, že se eh, takto zahloubala do této matérie, protože nám tady opravdu přinesla mnoho užitečného. Je důležité, abychom velké části tohoto rozpočtu spolu ovlivňovali tak, jak si to v parlamentu představujeme. A je samozřejmě potřeba, abychom se dohodli na povinnostech ze strany komise aby se komise na tom s námi shodla. Pokud jde o nemovitosti, tak to byla velice konstruktivní eh, diskuze a já se těším na to, že v budoucnosti budeme mít opravdu jasné limity, od které už je potřeba poskytovat informace o budovách a jak budeme informováni Eh, aby to bylo řádově jasné, tak někteří říkají, že je opravdu překvapivé, že se někdo může natchnout pro určitou budovu, když se podíváte na to, jaké obrovské miliardové částky zatím všem, vším eh, vězí. A když se nad tím zamyslíme, tak je opravdu potřeba, abychom měli přehled eh, o tom, co se tam děje. Takže děkuji paní zpravodajce, podívala jsem se na mnoho pozměňovacích návrhů a myslím si, že bychom se neměli příliš vměšovat do mikromanagementu. Ale pokud chceme mít určité informace a pokud chceme některé věci spolu ovlivnit, tak je potřeba, abychom ty informace opravdu měli a abychom měli možnost o tom promluvit, protože jinak budeme mít sice možnost vyjádřit náš názor, ale nikdo se o ten náš názor nebude starat, nebude důležitý a z toho důvodu je potřeba, abychom tady měli jasnost v těchto věcech. To potom poslouží oběma stranám, protože my bereme naši práci Evropského parlamentu vážně a myslím si, že Lisabonská smlouva nám tady přiděluje další úkoly. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Pan Lašlo Šurian, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její práci. Také přijímám, že není schopná nyní vzít v úvahu celou řadu pozměňovacích návrhů, které se blíží radě. Nicméně konec konců nakonec bude muset využít asi část tohoto návrhu. Uvidíme, co nám z toho všeho vznikne co vyústí ze vzájemných vyjednávání. A na závěr plně sdílím stanovisko našich kolegů z ALDE, že je to nesmírně obtížné téma, že potřebujeme čas, ale myslím si také, a to je myslím stanovisko EPP, myslím si, že bychom měli tyto, tato jednání eh, aspoň v této fázi ukončit. Není to konečná fáze, ale potřebujeme učinit další krok kupředu a z tohoto důvodu bychom měli neustále mít na paměti ten harmonogram, který nyní máme k dispozici a musíme doufat, že veškeré návrhy ze strany kolegů budou včas zapracovány do toho konečného řešení. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Někdo další nežádá o slovo, tím pádem dávám slovo panu Bostokovi, který eh, zde zastupuje účetní dvůr. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, že váš výbor chce vyslechnout účetní dvůr k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Bylo tady přes 100 pozměňovacích návrhů Začnu možná takovou pozitivní kritikou. Chtěli bychom eh, podpořit eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. 230. Eh, návrh 230 vyžaduje, abyste konzultovali účetní dvůr v případě PPP, tak jak je to v našem stanovisku číslo 6 z loňského roku. 423 a 436, který řeší finanční nástroje. Celá řada těchto nástrojů, například 423, se snaží eh, vytvořit lepší rámec pro poskytování finančních nástrojů. Účetní dvůr vítá tento přístup. Finanční nástroje mohou být dobrou alternativou k nějakým dalším stávajícím alternativám, nicméně musí být použity v rámci, eh, kde musíme zvážit náležitě rizika i odpovědnost. 376 se snaží zlepšit oblast předfinancování, to je velice citlivá obtížná oblast, dále 400 28, 440, 443 a 444 zohledňují určité obavy, které se týkají eh, mezinárodních účetních standardů. Eh, zda je tedy naplňujeme a s tím účetní dvůr souhlasí. 440 7 eh, by přinesl určité změny v textu, tak jak to uvádíme v našem stanovisku číslo 6. Eh, dále 4, 7, 4 eh, hovoří o agenturách a zde chceme poděkovat za tuto připomínku. Tento text by měl otevřít cestu eh, k účinnějším a levnějším auditům. Na, nyní méně pozitivní poznámky 384. Tento návrh eh, přivnáší takzvané interní autorské zprávy do veřejného prostoru. Já si myslím, že tyto zprávy jsou učiněny právě před eh, provedení, musí být naprosto otevřené, jasné a pokud budou zveřejněny, tak naopak tyto kvality ztratí. Celá řada pozněvacích návrhů, především, eh, která se zabývají otázkou přijatelného rizika a chybovosti, jsou důležitá, například 202, 282 eh, vede k tomu, aby účetní dvůr definoval míru eh, přijatelné chybovosti, ale není na účetním dvoru, který by to měl jasně stanovit. Dále 352 a 354 eh, znamená, že musíme vytvořit to má pravidla, co se týče DASu, čili prohlášení o důvěryhodnosti. Dále 458 zde chceme, aby národní eh, auditorské úřady také brali v útaz sdílení eh, našich nákladů. Nicméně to nejsou naše podřízení, tyto národní auditorské orgány s námi spolupracují, ale nespadají pod nás. Eh, myslím si, že bychom měli méně pozitivní vztahy, pokud bychom jim něco přikazovali. Čili Chceme, aby nás lidé obdivovali především jako nezávislou organizaci, která eh, bere plně v úvahu eh, svoji vedoucí úlohu a chceme naopak pouze spolupracovat eh, se svými kolegy v členských státech. Nyní pozměvací návrhy, které by přímo ovlivnily činnost provádění auditu účetního dvora. Tady mám pět poznámek. První poznámka, chtěl bych poděkovat těm poslancům, kteří jsou zodpovědní za návrhy 184 a 185, které v podstatě nahrazují určité špatné návrhy, které jsou předneseny v komisi. Dále pan Ody eh, uvádí návrh, aby se zkrátil harmonogram a je to otázka DASu i výročních zpráv. Já si myslím, že se jedná o návrh 40, 45 a 40, 48. A jak už jsem naznačil, Účetní dvůr bych chtěl poblahopřát panu Odemu k dalšímu nezávislému návrhu, který se zabývá otázkou účetních standardů při vypracování DASu, ale obávám se, že účetní dvůr nebude eh, předvádět roční zprávy eh, za takového harmonogramu, který pan Ory navrhuje. Za třetí, Eh, zpravodajka předložila několik pozměňovacích návrhů, kde jsou méně radikální změny, co se týče harmonogramu, 186, 177, 181, 182 a 183. Tyto návrhy jsou méně radikální, nicméně i tak by způsobily velké problémy účetnímu dvoru. Snížily by o dva týdny časovou lhutu, kterou Um, dvůr má, aby zjistil legálnost jednotlivých transakcí, což je hlavní důraz našich eh, DASů, tohoto prověření. Je důležité, aby eh, měl účetní dvůr dostatek času, aby schválil tuto zprávu a také řešil jejich efektivitu. Dále není tady žádný návrh, který by pomohl účetnímu dvoru, aby mohl zajistit vysoce kvalitní práci rychleji, to znamená o dva týdny méně. Čili budeme mít také odpovědi ze strany komise a měli bychom méně času, tedy znamená do 39. Mám tedy pocit, že účetní dvůr musí poslancům navrhnout, aby nepodpořili eh, balíček, eh, co se týče harmonogramu. Za čtvrté, Účetní dvůr nicméně vítá příležitost, aby vstoupil do diskuse s parlamentem, komisí a radou, abychom mohli identifikovat praktické způsoby, jak zrychlit harmonogram výročních zpráv a také e, otázku e, absolutoria. Je e, důležité vzít v úvahu celou řadu věcí. Některé myšlenky nejsou zohleděny v návrhu komise. Za páté, poslední bod. Celá řada pozměňovacích návrhů se snaží regulovat, eh, jak naznačuje účetní dvůr, jak komisi, jak ostatním eh, důležitým orgánům, eh, to znamená tu fázi předběžných zjištění. Je to 180, 234, 200, 461 až 4. Přijímáme, že tato předběžná zjištění by měla být okamžitě k dispozici, eh, jakmile byl proveden audit. Nicméně si myslíme, že eh, v této fázi je to spíše interní postup, který by neměl být regulován ze strany finančního nařízení. A tato prohlášení o předběžných zjištění by měla být důvěrná protože je to předběžná komunikace mezi auditorem a tím, kdo byl auditován. Možná něco jiného než legislativa, například eh, nějaké prohlášení ze strany účetního dvora by mohlo v tomto kontextu být ku pomoci. Pane předsedo, na začátku jsem byl požádán, abych eh, také se vyslovil k ostatním poslancům. Jedna poznámka se zabývala mikromanagementem. Je to stále jistě otázka politického rozhodnutí, do jaké míry finanční nařízení by mělo regulovat otázky tak podrobně. Nicméně účetní dvůr bych chtěl zdůraznit, že komise má především odpovědnost mm, provádění rozpočtu a díky tomu musíme mít také určité volné manevrování, co se týče při rozhodování. Ja, vielen Dank. Ups. Děkuji. Komise také naznačila, že by si přála slovo, což ji samozřejmě udělíme, ale chtěla bych všechny vyzvat, jak komisi, tak i Inge, až bude uh, ještě schrnovat eh, diskuzi, připomenout, že jsem převzala harmonogram nebo eh, čas, časové rozvržení, které už jsme překročili, takže prosím vás, buďte co nejstručnější. Děkuji, paní předsedající. Budu se řídit vašim doporučením a budu hovořit stručně. Nejprve bych rád poděkoval paní Gressle. Spolupracovali jsme velmi intenzivně v posledních dnech a musím říci, že se nám podařilo dosáhnout určitého posunu, eh, za níž chci paní Gresle vyjádřit vděk ze strany komise. Eh, nicméně rád bych se vrátil k několika bodům, které zde dnes zazněly, jenom proto, mm, aby se věci dostatečně vyjasnily. Nejprve, eh, pokud je o pře- platby, převody, ehm, Nadále konstatujeme, že není dostatečná flexibilita a 22 k článku 23 eh, dokonce by znamenala krok zpět eh, oproti prozatímním, eh, prozatímnímu režimu, který byl zaveden v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Druhá věc, kterou bych rád řekl, ta se týká sdíleného řízení. My jsme samozřejmě zaznamenali návrh paní Gresle, pokud jde o ta národní prohlášení. V této fázi je náš názor takový, že je poněkud předčasné přejít rovnou na tento režim. Rádi bychom tedy se trvali na našem, na našem eh, návrhu, který se týká eh, prohlášení o důvodnosti řízení, ujištění o řízení, eh, což nám připadá, že vyhovuje aktuální možnostem a situaci. Chceme poděkovat paní Gresle za dosažený pokrok, pokud je otázku nemovitostí a zejména se domníváme, že je dobré mít není možnost uplatňovat také půjčky a tím pádem myslím, že také ty, ty žádosti budou méně byrokratické, to je určitě krok správným směrem. Dále, pokud jde o slova pana Bostoka, nejprve Úplně souhlasím s tím, co řekl k pozměňovacímu návrhu číslo 384 eh, k, k prozatímnímu auditu a této kontrolní zprávě o prozatímní kontrole. Také určitě souhlasím s tím, co řekl k otázce lhůt pro vypracování zprávy soudního dvo, pardon, účetního dvora. To má dopad také na komisi a je to věc, na kterou jsme již upozorňovali. A třetí věc, Často jsem měl zde ve výboru možnost o tom hovořit a připomínat to, a byl to také závěr pana Bostoka, komise nese primární odpovědnost v oblasti řízení a zdá se nám, že není vhodné, že by nepředstavovalo kvalitní řízení, aby text přijatý parlamentem příliš podrobně rozebíral některé aspekty řízení, které spadají eh, do pravomoci komise, z hlediska institucionálního, protože by to narušilo rovnováhu ve fungování institucí. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji. Nyní má slovo Inge, ale prosím, buďte co nejstručnější. Vemte si příklad z komise. Milá Juto, já vlastně ani nemám co říci, ani nemůžu nic říci díky vám. Já uh, mám pocit, že není špatné, když si kolegové uvědomí, co se vlastně děje při provádění těchto fondů. Mám tady takovou pyramidu. Ann Jensen, prosím, podívej se na mě. Toto je situace eh, ve fondu pro výzkum, je to ten rámcový program a jsou to pravidla, které příjemci musí splňovat. Každý tento kroužek znamená určitá pravidla a tady dole jsou eh, pravidla uprostřed, eh, tedy, která platí pro komisi a tady každý ten jednotlivý program, tady má nějaké pravidlo nebo soubor pravidel, každý ten kruh znamená soubor pravidel. Můj je tady ten nahoře. A všechno Eh, co já tady nahoře nepředepíšu, nebo ta pravidla, která si já nevymyslím, si vymyslí ti všichni, co jsou dole. A my jsme se podívali, co oni si tam všechno vymysleli a potom jsme to převedli sem nahoru. Protože to, co oni si tam dole vymýšlí, jsou někdy také rozporuplné, v rozporu vzájemně. A aby se to nestávalo, tady ty rozpory, tak my jsme se rozhodli to převést nahoru. Takže to je naše současná situace. Já vám to potom ještě Eh, rozešlu nebo dám vám to k dispozici, abyste se na to podívali. Eh, Deloitte tady dělal studii a tam se zaměřili na problémy fondů to, co my tady děláme, je, že z prováděcích ustanovení vyjmeme 20 pravidel, 20 z 280 vyjmeme a dáme je nahoru. Jsou to ta pravidla, která považujeme za mimořádně důležitá, například uznatelné náklady, například finanční korektury. To jsou věci, kde chceme, aby to opravdu bylo všude prováděno jednotně. Pokud si to nebudete přát, tak nemusíte se bát. Ostatní si to vymyslí sami, takže potom to nebude jednotné, ale existovat to bude stejně a nebudeme mít žádnou možnost to ovlivňovat v našem výboru. Eh, výzkumný výbor, ti nejsou tak zdráhaví jako my, ty to prostě udělají mně se to velice líbí, mám pro vás sympatie, ale je mi to líto, je to, je to teoretické, je to příliš teoretické, to je náš problém a my jsme se pokusili ho vyřešit. Já už se sedm let provádím, eh, zabývám ehm, problémy s prováděním těchto fondů, těchto prostředků a mm, snažím se to vyřešit. Teď jsem začala vlastně odzadu k otázce prohlášení o spolehlivosti Ehm, tam jsme si kladli otázku, co to vlastně je, takové prohlášení. A je to takové obrovské nabubřelé slovo a my se, snažím, slovo a my se snažíme eh, zatím dát nebo nalézt nějaký konkrétní obsah. Franciska říkala, že pokud jde o stanovisko AFETu, tak tam většinu z těch věcí zohlední, to jsme se dohodli. U podpory rozpočtu jsme předložili stejný pozměňovací návrh, ale u článku 55 máme tady ještě eh, problém s místem, proč je to v 178 místo v 55, kam by to mělo patřit, ale to jsou problémy, které vyřešíme. A já jinak děkuji účetnímu dvoru eh, za ten postoj k mnoha pozměňovacím návrhům jsou poměrně eh, zdrženliví, že se jim nebude líbit harmonogram, to se nám bylo jasné. A tady se samozřejmě nemůžeme zabývat úplně všemi podrobnostmi. My tady navrhujeme dva týdny, pokud je o ten harmonogram, a to je opravdu mnoho, nebo je to eh, velice náročné. Je to něco, co je důležité, protože na tom závisí ještě celá řada dalších eh, míst. Takže jsou tam některé věci důležité a jiné uvidíme. Jsou tady některé věci, které eh, účetní eh, dvůr eh, nezohlednil právem. A my jsme se dívali na americký kongres, jaké získávají informace, jaké jsou jim předkládány a jaké nám. A u kongresu je to tak, že interní audity dostávají k nahlédnutí a my jsme se říkali, že pokud to mohou oni, tak bychom to měli mít také tuto možnost. A to pravidlo, že to nedostáváme, to bylo vlastně i napadeno. Prohráli jsme minulý týden případ, který se týkal zprávy ehm, nějakého revizora k našemu řízení. Je tam zpráva nebo případ Kalvik. A mě by zajímalo, co, je to, co to vlastně znamená, nebo eh, co jsme to za parlament, když to takto vypadá. Já to vidím samozřejmě kriticky, neustále jsem to odmítala to zveřejňování, protože si myslím, že interní zprávy mají vylepšit interní zprávu. A bylo by pěkné, kdybychom měli více času. A proto vás zvu. Ve středu bude pracovní skupina, kde se hodinu a půl budeme zabývat pouze rozpočtem a tam bych vás chtěla pozvat ve Štrasburku. Tedy naschledanou. Äh, Dobře, děkuji. Na řadě byl pan Böge, ale právě jsem se dozvěděla, že máme dát slovo panu Haglundovi, protože on nás bude muset opustit. Probereme ho před eh, tím dalším bodem pana Bögeho. Tím pádem se dostáváme k zelené knize. Takže máte slovo. Děkuji, paní předsedající, děkuji Reimere za ochotu, flexibilitu časovou. Budu hovořit velmi stručně. V podstatě jde o to stručně projednat pozměňovací návrhy a možné kompromisy k tomuto stanovisku. Je to velice důležité stanovisko. Pozitivní věc je ta, že se zdá, že máme velice široký politický konsenzus ohledně toho, co je důležité. Chci poděkovat kolegům za kvalitní pozměňovací návrhy. Musím přiznat, že ne všechny pozměňovací návrhy zatím byly přeloženy, takže um, některé zatím nevím, co E, obsahují, a poku, ale jiné jsem někde s pomocí poradců e, pročetl a vím, o co vám běží a na jejich základě jsem již vypracoval dva kompromisy, jeden ústní poznací návrh a kromě toho celá řada těch poznacích návrhů je dobrých a navrhnu, aby kolegové hlasovali pro a myslím, že jsou často tak specifické, že není třeba pracovat kompromisy. Ovšem eh, u těch, kde jsem přikročil ke kompromisům, eh, šlo o to, jak vidíme vztah mezi fondem soudržnost, fondy soudržnosti a eh, fondy prostředky na výzkum, které jsou k dispozici v evropském rozpočtu. Tady předpokládám, že všichni se shodujeme na tom, že je třeba dosáhnout synergii a zabránit překrývání a udržet to do jisté míry oddělené takže tady je potom poměrně zajímavé dobrat se vyváženého znění. Eh, vypracoval jsem tady první návrh kompromisu, budu vám děčen za připomínky. A u druhého návrhu kompromisu jsem se zabýval eh, další poměrně obtížnou rovnáhu a totiž jde o financování malých a středně velkých podniků. To je, myslím, tady myslím také máme eh, v parlamentu velmi široký koncenzus v tom smyslu, že je to důležité téma, jak to řešit také ve vztahu k soft loans, který půjčkám typu SOV, které jsme projednávali nedávno s EIB a e, případnou, a založením případné banky specifické pro specifické sloužící potřeba malých a středně velkých podniků. Takže zase půjde o vyvážené zjení. Kompromisy jsem tady vypracoval na základě návrhu kolegů. E, tolik jsem tady zatím v této věci učinil a budu se těšit na další připomínky kolegů a dále budu zpracovávat vaše poznací návrhy. Tolik ode mne není. Děkuji, teď se hlásí ještě dva řečníci, pan Cavalio a potom další. Thank you very... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chci poděkovat navrhovateli. Předložili jsme jménem EPP určité pozvací návrhy. Především proto, abychom posílili některé z bodů, na které již zpravodaj upozornil. Jedna věc se týká cestovní mapy k tomu, jak propojit vnitrostátní a evropské prostředky, soukromé i veřejné, eh, tak abychom měli skutečně v roce cestovní mapu, která by nám umožnila dobrat se 3 HDP ve výdajích na výzkum. Eh, dále jsme předložili poznací návrhy týkající se vytváření synergií mezi prostředky na výzkum, tedy fondy pro výzkum a strukturálními fondy a také v rámci výzkumu mezi rámcovým programem EIT eh, e a programem CIP. Myslím, že všechny naše poznací návrhy jsou v souhlase s tím, co již navrhovatel uváděl. Jenom jsme eh, to někde rozvedli více dopodrobná nebo zesílili to znění. Pokud o malé středně velké podniky, Nahradili jsme myšlenku eh, specifické banky pro malé středně velké podniky eh, určitými eh, konkrétními kroky v rámci EIB, kdyby se tedy zjednodušil přístup a zlepšila flexibilita pro malé a středně velké podniky. Takže takto vypadají v koste naše poznací návrhy. Děkuji. Děkuji, slovo má Miguel a potom Barbara. Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že máme před sebou velmi kvalitní návrh stanoviska a návrhy kompromisů jsou také určitě přijatelné. Proti prvnímu nemám žádné výhrady a myslím, že bychom měli zachovat myšlenku samostatného fondu. To by mělo zůstat zachováno. A dále mám dvě určité pochybnosti, pokud je o novou verzi eh, u kompromisu B, protože ve skutečnosti problém s facilitou pro sdílení rizika je ten, že jde o nástroj, který zatím nepomáhá malým a středně velkým podnikům ani jim pomáhat nemůže. Tento nástroj je velmi Eh, velmi eh, často využíván, ale pouze velkými nadnárodními podniky. Není prostě koncipován tak, aby sloužil malým a středně velkým podnikům. Proto bych nevkládal příliš velkou důvěru v tento nástroj. Myslím si, že malým a středně velkým podnikům skutečně nepomáhá, takže bych preferoval původní znění. A dále, pokud je o to, zda vytvořit Evropskou banku pro malé a středně velké podniky. Já myslím, že tady ve skutečnosti hovoříme o investicích do 50 milionů eur zhruba. Takže bych neměl žádné námitky proti tomu, aby tato banka byla vlastně dceřinou eh, společností EIB. Ovšem, o čem mám určité pochybnosti, je zda EIB má vůbec možnost a kapacity pomáhat také menším subjektům s takovými to kapitálovými požadavky. Takže já bych rád upozornil na to, že je zde určitý problém s touto věcí a měli bychom se snažit ji vyřešit. Tolik tady od nás. Děkuji. Děkuji a nyní Barbara. Eh, Děkuji, paní předsedající. I já bych se ráda připojila ke kolegům, kteří již poděkovali panu Haglundovi k jeho vysoce kvalitnímu návrhu stanoviska. Jsem ráda, že byly předloženy pozměňovací návrhy, eh, že tady jste mohl zapracovat můj pozměňovací návrh číslo 9, kde se opozorňuje na význam vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, které jsou tak důležité eh, pro podporu inovací. Já myslím, že potřebujeme od komise více finančních prostředků na financování těchto subjektů a také potřeba větší spolupráce mezi komisí a EIB, eh, tak aby se mohla posílit facileta pro sdílení rizika. Děkuji. Děkuji. Slovo má Inge. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli vlastně víme, jak tato facilita v tuto chvíli běží, nebo jak to funguje. Já jsem slyšela, že totiž funguje špatně. Ähm, no, nefunguje, říká pan Portas. Ano, já si myslím, že to, co Miguel k tomu právě řekl, to je odpověď na tvoji otázku. Ano, nefunguje to. In the um, hearings, Na slyšení, které pořádal výbor ITRE, jsme se tázali malých a středně velkých podniků jejich zástupců a ukázalo se, že u velkých projektů nad 25 milionů eur ta facilita funguje dobře, ale pro menší projekty to znamená méně jak 25 milionů, to EIB deleguje na národní banky a v některých zemích to funguje, ale v některých vůbec ne. Například v Portugalsku se to neosvědčilo pro objemy do 25 milionů eur a měli jsme během toho slyšení hodně stížností na tuto věc, na tento systém, kdy se tedy ta, ta pravomoc přenáší na národní kontaktní místa, což jsou banky v členských státech. Děkuji. Možná, že bude potřeba klást větší důraz na to, že podpůrné nebo dotační banky v jednotlivých eh, zemích se na to budou soustředit, aby převzali tu administrativu. Další řečník. Uh, well, thank you. Děkuji, paní předsedající. Pokud jsem to eh, dobře pochopil některé jazyky, u některých jazyků je problém eh, s překladem. A já tady cirka u 12 pozměňovacích návrhů budu muset počkat, eh, až mi nám dva řekne, o co jde, ale abych navázala na paní Materu a Vysoké školy a výzkumné ústavy. Eh, ve výboru ŠUR se hodně hovořilo o tzv. excelenci a já si říkám, zda tady právě toto kritérium například v souvislosti s eh, osmým rámcovým programem dostatečně zdůrazňujeme. Eh, možná pokud je to v jednom eh, z těch poznacích návrhů v jazycích, které zatím nebyly přeloženy, tak mi to pan navrhovatel může říct. A měli bychom upozornit na tento bod. To je pravda. A musím přiznat, že jsem nečetla úplně všechno, co Karel sepsal, ale rozdíl mezi podporou té špičkovosti a to, co jsme tam také uvedli v rámci výboru Šure, a on to také zmiňoval, to, že vezmeme finanční prostředky z regionálních a strukturálních fondů, abychom podporovali stupně eh, k té excelenci nebo špičkovosti. A všechno toto v průběhu doby, až budeme celkově řešit zelenou knihu, se objeví. Eh, Karle, ještě závěrem. Yes, really. Ano, jenom rychle. Děkuji kolegové za vaše připomínky. Já podle toho dále doladím text. Jednak pokud je o kritérium excelence, samozřejmě, co také musíme vzít v potaz je, eh, do jaké míry se to chceme dotknout v našem stanovisku za výbor pro rozpočet a do jaké míry Eh, to ošetří výbor ITRE, ale určitě eh, věcně s vámi souhlasím a budeme hledat nějaké textační řešení. Eh, pokud jde o facilitu pro sdílení rizika, a to je také věc, kterou bychom mohli ještě doladit, než předložím závěrečný návrh stanoviska, protože se zdá, že v této věci je široký konsenzus, takže možná tam ještě do toho zahrnout něco nového, tak abychom zjistili, že mohou být financovány i eh, menší projekty. Před 25 milionů eur to je hodně, takže řada podniků to takto vypadává. Myslím, že ještě uspořádáme krátkou schůzku se stěnými zpravodaji a také vám budu vděčen za připomínky mailem, eh, než proběhne tato schůzka. Tím uzavřu. Děkuji. Děkuji a vlastně už to bude jenom společná práce, protože lhůta 16, eh, eh, pro pozměňovací návrh 16.6. uplynula a na příštím zasedání budeme hlasovat o stanovisku, buď to bude 12. nebo 13. července. Ve výboru ITRE v prvním týdnu zasedacím po letní přestávce budeme hlasovat a potom 2. září budeme tuto věc mít na plénu. A teď se můžeme podívat na revizi a nebo možná to nebude revize, ale zkrátka je to bod 5 na pořadu jednání. Slovo dostane Reimer. Tady je ale uvedeno, že mám informovat o tom, že v Kobu News byla nějaká chyba. A ta chyba je opravdu pěkná. A asi si toho všichni okamžitě všimli, protože v posledním odstavci bylo uvedeno, Toto téma může být ukončeno v rámci trialogu 11. července. A to je samozřejmě špatně, musí to být právě obráceně, neboli že to nemůže být definitivně uzavřeno. Ale na webových stránkách už jsme to opravili a slovo má teď Reimer. Asi nám teď řekneš, proč to vlastně nebude moci být uzavřeno. Eh, já bych řekl, že čistě teoreticky by to ještě bylo možné a bylo by určitě dobré usilovat o řešení v rámci trialogu, ale jak se zdá, tak to selhává na tom, že rada není schopná udělat své domácí úkoly a rada není schopná odvést svou práci a některé delegaci na radě, jak se zdá, zastávají názor, že pokud je o revizi, tak by bylo lepší uh, budete čekat na 15. října, když skončí uh, agrární rozpočtový rok a potom upravit některé věci revizím. A s ohledem na čas, na rozvržení času, to vede, že se vlastně dostaneme eh, do roku 2012 a vzhledem k ke zkušenostem, které jsme minule udělali, si všichni musíme rozmyslet, jestli to je vůbec smysluplné. Jestli se ITER nedostane z těchto důvodů do problému. Takže já si myslím, že některé delegace na radě jednají nezodpovědně a samozřejmě bychom také mohli říci, že rada je obětí vlastní právní interpretace, protože oni nemohou dospět k jednomyslnosti. Pamatujeme si, jak byla obtížná diskuze k Lisabonskému balíčku. Eh, byly tam články 21 až 23, revize, buď kvalifikovaná většina, nebo eh, zkrátka nějaké jiné rozhodnutí, eh, většinové rozhodnutí. A teď je to, kde bylo řečeno, co se musí jak rozhodovat, a teď je to ten případ, kdy je potřeba jednomyslnosti a obětí této jednomyslnosti je právě projekt ITER. Já to říkám tak jednoznačně, protože jde o to, že my, parlament, většinově, tady máme, máme tady delegaci, která byla v Karadaši a Inge to tady také prezentovala, protože byla vedoucí té delegace. A kolegové, kteří tam byli, se většinově vyslovili pro správnost tohoto projektu, protože tam došlo k určitému pokroku, pokud jde o správní strukturu. Ovšem, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy návrhy revize, která by předpokládala převedení prostředků z kategorie 2 a z kategorie 5, a 460 milionů eh, ze sedmého rámcového programu v roce 2012 až 2013. A to je něco, co my vidíme vysloveně kriticky. A já nevím, jestli mám správné informace, ale s ohledem na tyto problematická čísla proběhla na radě diskuze, že těch 460 milionů by bylo navýšeno na 600 milionů z oblasti výzkumu. A já bych řekl rovnou, že na něco takového můžeme zapomenout. Na této věci se nedohodneme. A pokud je, jak se zdá v tuto chvíli obtížné odhadnout, co v agrárním rozpočtu zůstane, tak si potom musíme také vyjasnit, že část financování EHEC, že to bude kompenzováno tím, že je tady rozsudek, který souvisí se sociálními potravinami a tím pádem se tam také uvolní určité finanční prostředky. Takže tady je určitá marže a my můžeme říct, že stojíme za tou povinností, za těmi závazky, které musí být také v rámci té druhé kategorie dotrženy. A my jsme potom vždy ukazovali, co se stane, když ta marže bude nedostatečná tedy že pokud bude nedostatečná, tak to potom dodatečně dofinancujeme. My jsme v minulosti vzali prostředky z kategorie nebo z okruhu 2 a s prohlášením do protokolu e, jsme to vlastně převedli a tím bylo e, tím byla ta věc vyřešena. A já si kladu otázku, proč bychom to tentokrát nemohli také udělat tímto způsobem. Rada tady přebírá na sebe obrovskou zodpovědnost, pokud si takto zahrává s časem a pokud vědomně uh, na sebe bere to, že to povede k posunu roz, stanovení rozpočtu pro rok 2012 a také z pro, projekt ITER. A já to říkám tak jednoznačně, abychom si tady zase nepřehazovali černého Petra. Rada nese zodpovědnost za to, pokud některé faktury, některé účty nebudou moci být zaplaceny na podzim. Rada si na sebe bere zodpovědnost za to, že na podzim tady bude eh, veliký problém, tedy že důvěryhodnost Evropské unie jakožto jednoho z hlavních hráčů v tomto projektu bude spochybněna a poškozena. Takže proto apeluji na komisi, prosím, podnikněte všechno abyste přesvědčili radu, aby usilovala o řešení ještě předtím, než dojde k listopadovému vyjednávání. Neměli bychom čekat na konec agrárního rozpočtového roku. Jsme ochotní hovořit o rozumných číslech, ale ne na základě toho, co maďarské předsednictví navrhovalo závěrem, tedy těch 600 milionů, to je něco, co tady v parlamentu v životě nebudem většinově podpořeno, musíme hovořit o celkových číslech, protože jsem slyšel, že na radě se hovoří o tom, zda celková eh, částka do roku 2013 by byla potřeba a pokud jde o revizi a přerozdělení prostředků a pokud jde o nástroj flexibility, tak je všechno potřeba vytvořit eh, nebo vyřešit pružně a rozumně a pokud to bude jinak, tak vůbec nemá smysl tady jednat v rámci trialogu. Evropský parlament by k tomu byl ochotný, ale bohužel rada nebere na vědomí svou zodpovědnost. Děkuji. Dobře, slovo má pan Hartong, potom další. Beuge. Děkuji mnohokrát. Mám otázku pro pana Begeho. V rozhodnutí Evropského parlamentu rozhodnutí rady i ve vašich slovech chápu, že financování ITERu a také napojení na rok 2012 na rozpočet musí být provedeno najednou. A revize znamená, že rada musí rozhodnout jednomyslně. Takže nemáte obavy, že v příštím roce celá řada členských států bude mít nulovou položku a prostě nepustí se do toho. Also, es ist nur, nur, nur mal eben zur Klarstellung. Tak jenom, abych to vyjasnila. Rada je odhodlána to udělat pouze na základě jednomyslnosti. My nyní pracujeme na základě interinstitucionální dohody, kde ale jednomyslnost rozhodně stanovena není. A ani ta malá revize tam nemá jednomyslnost. Nejde o velkou revizi celého finančního rámce, jde pouze o malou revizi. To znamená, tady není potřeba mít jednomyslnost. A také vás ujišťuji, že i Britové mají zájem na tom, aby projekt ITER byl financován. Britský ministr pro výzkum už zaslal dopis, ve kterém žádá, aby Evropský parlament odsouhlasil financování projektu ITER, takže je to tak, že i ve Velké Británii kvůli tomu sídlu, tam je pevné odhodlání nebo zájem na tom, aby byl projekt ITER financován. Teď má slovo pan Laslo Šurian. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsem si téměř jist, že nejsem jediný, kde má takový ten pocit dežavy. To jsme zažili. Když zmíním projekt Galileo a proto můj závěr je takový, čím horší situace, tím lépe pro budoucnost. Jedna věc je tedy jasná. Evropský rozpočet v rámci stávajících nařízení je nevhodný pro takovýto typ projektů, jako je Galileo nebo ITER. Myslím, že bychom projednou měli mít nová pravidla, nové nařízení. Během víceletého finančního výhledu přichází ta správná chvíle, příležitost, kdy můžeme přijít s dlouhotrvajícím řešením. Zda bude úspěšné nebo ne, je asi předčasné, ale je to jasný signál, který poukazuje na to, že v tuto chvíli nemáme rozumné řešení, které bychom mohli předložit veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem velice nespokojený. Ale ta stávající situace je skutečně hrozná. Poté, co se stalo v Japonsku, řada vlád není spokojená s financováním tohoto projektu rozhodnutí tedy bude neustále odkládáno, ale nakonec bych eh, chtěl vidět tento projekt pozitivně. Je velice důležité, abychom my v Evropském parlamentu podpořili tento projekt, nicméně potřebujeme rozumné řešení a ne, abychom jenom převáděli nějaké finanční prostředky z jedné položky do druhé, tak jak tomu bylo v zemědělství a tak dále. To je z dlouhodobého hlediska naprosto nepřijatelné. Děkuji. Děkuji. Ejda má slovo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo no sé si es un... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nevím, zda je to náhoda, že tato dvě témata se vrací na pořadu jednání tohoto výboru na počátku mandátu, ale nemáme příliš mnoho informací. Nevím, zda je to třetí návrh, který jsme obdrželi z komise, ale zdá se, že rada se nemůže dohodnout. Zdá se, že neustále odkládají rozhodnutí o financování projektu ITER. Nemáme tedy žádný konkrétní návrh, o které bychom mohli rozhodnout. Nicméně stanovisko parlamentu a tohoto výboru se nemění. Valná většina členů Evropského parlamentu chce podpořit projekt ITER. Chápeme, že potřebuje více finančních prostředků, ale nemůžeme se dohodnout na tom, aby došlo k přemístění nějakých finančních závazků. A další věc, která se děje na radě, záleží tedy na návrhu, se kterými přijdou. Někteří chtějí přijmout realokaci marží. Když se tedy podíváte na návrh rady, tak proč bychom se tedy nemohli shodnout alespoň na tom, na čem se shodneme, abychom využili ty marže, které jsou nyní k dispozici, abychom zajistili určitý pokrok ve financování, aby lidé nebyli příliš vystrašeni, aby nechtěli odstoupit od tohoto projektu, čili na některých věcech se shodneme. Na přemístění některých eh, položek. Uvidíme 15. října, jakou marži budeme mít, jednak eh, v okruhu Jedna v okruhu pět, aspoň to jsou takové malé kručky, které by nás posunuly ku předu. Já si myslím, že komise a náš výbor by mohli zblížit dva přístupy. Musíme tedy odsouhlasit to, na čem se dohodneme, protože jinak nám bude rada předkládat další návrhy, které budou velice vzdálené tomu, co chceme, čili dohodněme si aspoň na něčem, abychom učinili malý pokrok. Uh, je pochopitelné, že to lidem přijde složité, nechápou to, proč by to měl být problém, pokud většina v parlamentu i v radě si myslí, že to je dobrý projekt, že by měl být financován. Pochopitelně tady jsou vždy velké nejistoty u takových velkých projektů. To jsme zjistili v našem zjištění v Kadaráš. Všichni tvrdí, že tam jsou rizika. Je to oblast výzkumu, jsou to neznámé věci, nevíme, co se přesně může stát. A jeden, jedno z velkých rizik také je, že je tady celá řada zainteresovaných stran, celá řada států, které jsou zapojeny, například Japonsko, právě kvůli zemětřesení má problémy s dodávkou určitých částí, protože jejich dodavatelé byli poškozeni, nemají možnost zajistit dodávky. Čili jsou tady velké problémy, jsou tady velká mezinárodní partnerství a víme, že tyto věci nejsou nikdy snadné. Ale i tak souhlasím s Reimerem, že by mělo být možné jak pro radu, tak pro parlament, aby se dohodli alespoň na nějakém prohlášení předtím, než dospějeme k podzimu a prostě bychom měli prohlásit, že se pokusíme zajistit finanční prostředky. A jak Rada i komise znají obavy Evropského parlamentu, že nechceme, aby tento projekt poškodil naše ambice v oblasti výzkumu. A další typ výzkumu, například v oblasti energetiky, který by mohl přinést výsledky zítra. Měla by to být eh, vysoká ambice a když jsme na začátku roku přišli s odhady pro okruh 2, tak eh, jsme říkali, že to bude více než 840 milionů, což mělo být převedeno z okruhu 2 a z okruhu 5. Nevíme, jaká je stávající situace. Bavíme se o okurkách a dalších věcech, ale myslím si, že by bylo ku prospěchu věci, kdyby komise přišla s nějakými návrhy vzhledem k okruhu 2, čili kde se nacházíme. Musíme skutečně čekat až do října, protože mně osobně to přijde naprosto nepřijatelné. Vím, že Komise zvažuje již další pokrok ze strany rady, že tady hovoříme, že máme převést prostředky z okruhu 2, ale já si myslím, že máme pravdu, když říkáme, že bychom měli méně peněz brát z financování pro oblast výzkumu a zcela jistě bychom měli vydat eh, prohlášení, že tyto finanční prostředky najdeme. Přijdeme naprosto nepřijatelné, že komise eh, přichází s určitým tlakem, že lidé budou propouštěni, například ve Velké Británii, v případě projektu JET. Co tedy můžeme udělat proto, aby to nepoškodilo tento projekt Velké Británii? A to ovlivní naše rozhodování, protože stávající situace je naprosto nepřijatelná. Jetzt Ingeborg. Slovo má Ingeborg. Já jsem se chtěla jenom zeptat, já jsem taky byla eh, v Kadaraši a žádala jsem o určité informace a dosud jsem je neobdržela, takže prosím, kdy mi budou předány. Jetzt habe ich noch Helga. Helga, potom pan Hartong a potom ty, Jamesy, dobře? Velice odlišné od mých kolegů, my zelení, my jsme pro tento projekt a myslím si, že evropský rozpočet není schopen naplnit a poskytnout patřičné částky. A pokud je schopen eh, to zajistit, tak je to právě kvůli přemístování finančních prostředků a to nechceme. Podle mého názoru je to neřešitelný problém, abychom tedy našli to správné řešení. A tento problém není dán jenom finančními problémy Evropské unie. Myslím si, že bychom se měli pokusit uplatnit nový, jiný přístup a měli bychom najít nějakou mezinárodní dohodu, která by nám umožnila, abychom se dále nezapojovali do tohoto projektu, protože tady jsou problémy z hlediska diplomacie, z hlediska samotného obsahu a financí. Co mě přijde ještě horší, a říkala jsem to mnohokrát, protože opět znova máme stejnou diskusi, my odebíráme eh, finanční prostředky z eh, různých projektů, které se zaměřují na obnovitelné zdroje energie. A to je pro nás nepřijatelné. Je to skutečně katastrofální pro dobré výsledky, eh, pro věci, které bychom už mohli dávno mít, pokud bychom investovali do těchto 40-letých nejasných projektů. A dokonce i strategie 2020, která hovoří o obnovitelných zdrojích energie, o lepším způsobu um, trvale udržitelných energetických dodávek. Skutečně je to fatální, že investujeme naopak do velkých projektů, které mají nejasnou budoucnost a podle mého názoru bychom to neměli podpořit. Dobře. Teď ještě jednou zmíním ty, které, kteří jsou na mém seznamu a potom ten seznam uzavřu, protože opakovaně jsme o tom zdlouhavě diskutovali a já si myslím, že nové argumenty už nepomohou, rada se stejně nepohne. Takže následující řečníci. Ehm, ehm, eh, Zmíněný řečníci plus komise, tedy pan místo generální ředitel pro výzkum, pan Strohmajer, potom Reimer a potom to uzavřeme. Takže pár hartung v tuto chvíli. Děkuji, budu stručný. Mám pocit, že Evropský parlament, především tento výbor, předpokládá, že tady nebude jednota na půdě Evropské rady. Já nejsem právník, ale pokud vím, tak tři, čtyři státy, včetně mého členského státu, si myslí, že budeme potřebovat jednomyslnost pro rok 2012 v tomto případě. Čili já bych se zeptal pana Bega, jak to, že jste si tak jistý, že nebudeme potřebovat jednomyslnost na půdě rady pro toto rozhodnutí. James, bitte. James? Uh, point on procedure. Co se týče postupu, mám určité obavy. Měli jsme dlouhou diskusi, ale v podstatě jsme nepožádali komise, aby nás informovala o JETu a od eh, těch projektech, které by měly poskytnout finance na léta 2012 až 2015. Ale ještě k obsahu, bylo by dobré, aby nám rada řekla, proč ten rozpočet rady nepřichází s určitou dohodou. Zdá se mi, že se ubíráme směrem k trilogu a možná by bylo dobré, aby rada nám řekla, proč to ještě nevyřešili. Až bude rada eh, Až bude rada ochotná nám říci, jak to je a dát nám odpověď, tak potom ano. Ale teď má slovo Miguel. <laughs> Mě by zajímala odpověď ještě předtím, než vystoupím, ale dobře, když už mám slovo. Myslím si, že otázka, kterou položila Helga, a která je nezávislá, eh, vede k tomu, že bychom měli zhodnotit obsah a cíl projektu ITER. Z toho by to mělo vycházet. Otázka toho přesunutí finančních prostředků ať už to bude finanční rámec nebo něco jiného, potřebujeme v každém případě jasno, potřebujeme možnost absorpce ITER. A je to nad rok 2014, ale vlastně i do roku 2014. Jsou to pro mě klíčové otázky, kde bych potřeboval jasnou odpověď, protože je vidět, že to tady je nějaké protichůdné, jsou tady uh, rozdílné názory a to samozřejmě souvisí s problémem toho nového využití a my musíme nalézt nějaké řešení. Dobře, děkuji a možná, že komise nám v tuto chvíli řekne, jaké věci bychom k tomu měli vědět. Slovo má pan Strohmajer. Děkuji, paní předsedkyně. Komise, když tady zazněly určité problémy, bych chtěla požádat Evropský parlament, aby prioritně řešil tuto otázku, to znamená další zdroje ITERu, to znamená, abychom to řešili v červenci. Politická dohoda mezi radou a parlamentem je vysoce naléhavá. Je pravda, že rada dospěla k politické dohodě na úrovni koreperu, co se týče poskytnutí činností v rámci eh, eh, rámcového programu Euroatom, což se bude řešit zítra na eh, radě Agri. Obsah programu se bude zaměřovat především na jadernou bezpečnost. Nicméně tato dohoda nepokrývá rozpočtové otázky daného programu. Jinými slovy, tato dohoda nemění situaci, eh, která se týká projektu JET. Jako provozovatel JET budeme muset eh, začít propouštěním zaměstnanců, pokud bude panovat eh, rozpočtová nejistota ještě v červenci. Politická dohoda v eh, případě dalších eh, finančních prostředků pro ITER právě musí zamezit takovéto situaci. Bohužel jsme se dostali do této velké politické diskuse mezi radou a parlamentem a bohužel jsme nedospěli k dohodě a neměli bychom povolit, aby k této situaci došlo znova. Jak BG správně zdůraznil, mezinárodní pověst Evropské unie z tohoto hlediska je v sázce. Měli bychom tedy se vyhnout tomu, abychom prodlužovali eh, přijetí toto rozhodnutí, protože ten projekt bude kvůli tomu stále dražší. ITER závisí na rozpočtových eh, pravidlech, čili je důležité, abychom k dohodě dospěli před začátkem léta. Ale jak pan BG také zúraznil, eh, musí se toho zúčastnit všichni. A komise, to vás mohu ujistit, naléhá na radu, aby přijala interní dohodu, abychom začali vyjednávat eh, co možná nejdříve s Evropským parlamentem. Jenom pro ověření, Pochopitelně není jisté, jaký návrh bude přijat. Jedná se o druhý návrh, který je identický tomu, který byl předložen v loňském roce. To znamená jedna třetina eh, ze zdrojů a dvě třetiny ze úspor. A komise neustále tento přístup uplatňuje. Paní Jensenová se zmínila o tom, zda bychom nemohli počkat opět mohu zopakovat to, co říkal pan Bege. Pokud se podíváme na poslední výhledy, rozpočtové prognózy, tak ty finanční prostředky tam jsou. Je to pouze otázka politického rozhodnutí. Co se týče informací, na které se ptá paní Greslerová, jsou nyní na mém stole, čili nebude to trvat dlouho. Chci vás jenom takto ujistit. Děkuji. Já děkuji. sehr. Děkuji. Já si myslím, že to už bylo hodně jasné a já bych k tomu dodala jenom jednu věc. Opravdu je to tak, že mezinárodní pověst Evropské unie možná může být poškozena, ale parlament za to není jediný eh, zodpovědný za to, aby pověst Evropské unie nebyla poškozena. My nejsme ti jediní zodpovědní. Jestli to dobře chápu, tak nikdo na radě v tuto chvíli se nepovažuje za schopného odpovědět na naše otázky, protože předsednictví rady tam teď není. Pol, Polsko to zatím ještě dostatečně nepřevzalo, tak aby zodpovědně mohli poskytnout některé informace. A taková je situace. Závěrem slovo dávám Reimerovi. Uh, Musím se opravit. Já jsem předtím řekl, že maďarské předsednictví eh, dalo do hry 600 milionů místo 460, ale v rozpočtovém výboru už Polsko převzalo předsednictví, takže tam jsme také navázali kontakt, ale každý z nás samozřejmě ví, že takový návrh v parlamentu nebude schopný získat většinu. Těch 460 milionů převedených prostředků už je také příliš velká částka. A proto jsme vyzvali komisi, aby se ještě jednou podívala na ta čísla a možná, že nám tedy přednesou nějaký doplňující nový návrh, protože jinak z naší strany nemůžou nic čekat. I kdyby teď byl nějaký nový návrh rady, tak by podle mého názoru tak rychle nebylo možné najít kvalifikovanou většinu na plénu Evropského parlamentu. Dnes i zítra je Rada pro konkurenceschopnost a tam se budou touto problematikou také zabývat a chtějí se tam politicky dohodnout, pokud jde o ITER, ale bez financování. Ovšem to nám samozřejmě vůbec nepomůže, to je zkrátka někde nějaký nový postup, dohodnou se na tom, že jednoho dne se chtějí eh, shodnout na financování. To že tu také nepomůže, Jamesy. Takže eh, otázka pana Hartunga. My tady máme právně jiný posudek, jiný postoj, pokud jde eh, o ponechání toho rozpočtového, té rozpočtové situace mezi tím, co říká právní služba naše a právní služba rady. A samozřejmě jsme také udělali tu zkušenost u Galilea, kdy to vyjednávání probíhalo tak, že proti hlasu Německa a zdržení ze strany Španělska po dlouhé době v rozpočtovém řízení v radě nerozhodli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou a všichni byli tak šokovaní, že si zapřísah, že se zapřísahali, eh, že v budoucnosti, i když už je kvalifikovaná většina možná, už budeme postupovat pouze jednomyslností. Takže otázka právního základu to je jedna věc, ale otázka, jak se rada bude chovat i v případě, že kvalifikovaná většina je možná, je, eh, to je nejasné, je to napěté a současná situace vede k tomu, že ten projekt, který si rada vlastně přeje, kvůli pravidlu jednomyslnosti není možný, takže já toto pravidlo z těch známých důvodů i nadále spochybňuji. Já si myslím, že pokud nechceme, aby to bylo spojeno s rozpočtovým řízením pro rok 2012, tak nám zpívá pouze jedna věc. Tady jsou určité eh, časové etapy eh, toho rozhodování v radě. Některé dřívější rozhodnutí blokuje potom nějaké pozdější. Možná, že bychom si tady měli eh, telefonovat předsedové mezi sebou, tak aby ti, kteří v radě mají rozhodující slovo, tady uplatnili svůj vliv a aby zapůsobili na ty, eh, kdo se ještě brání. Rada nás tady, nebo někde zkrátka v radě je informace, eh, že to chtějí zatím odsunout, protože nemají zelenou a to nám nepomůže. Takže komise by se měla podívat na ty členské státy, které tady mají zájem na této věci, tak tam by měla intervenovat a měla by jim naznačit, k čemu takové blokující chování povede. My jsme ochotni vyjednávat na základě čísel, která se upraví, která se změní a odděleně od rozpočtového řízení. Já si myslím, že silnější signál už komise, komisi vyslat nemůžeme, ale v radě to Eh, musí slyšet také někteří šéfové států a vlád. Musí vědět eh, některé hlavy států a vlád, že jejich vyjednavači to tam trochu zablokovali a že je potřeba tady být pozitivní a není možné to blokovat, tak jak to tam u některých států zažíváme. Takže to by bylo vše. Dobře, teď jsme opět dlouho diskutovali a přitom jsme i nadále na stejném stanovisku jako předtím, nebo ve stejné situaci jako předtím, ale tak to zkrátka je. Dobře, slovo nyní dostává Barbara, bod 6 a 7. Máš pět minut, Barbaro. E presidente, come faccio in 5 minuti? <laughs> Paní předsedkyně, jak to mám zvládnout během pěti minut, ale pokusím se být maximálně stručná a rychlá. Chtěla bych eh, předložit tři žádosti svým kolegům, co se týče Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tři žádosti, když mě možná kvůli nim zabíjí. Jedna se týká Rakouska, komise, jednak je to aktivace Rakousku, je tam 356 zaměstnanců, kteří v metalurgickém sektoru byli propuštěni eh, ve Štýrsku, v Rakousku a dále v Dolním Rakousku. To je další žádost a ta daná čísla je 8 milionů a 280 milionů přibližně. A v, tom další, v té další žádosti, to je opět z Rakouska, tady máme příspěvek ve výši EGF 2,2 miliony a Týká se to 74 pracovníků, kteří byli propuštěni ve společnosti ATS kde se vyráběly částky pro mobilní telefony, nicméně tato firma byla přemístěna do Číny. A třetí požadavek je ze strany komise eh, v rámci článku 8, kdy můžete požádat 0,3 roční částky, která je alokovaná do fondu na nejrůznější činnost, včetně technické pomoci, monitorování, přípravy studií, dále vedení webových stránek a organizaci konferencí. Tato částka je 610 tisíc euro. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 1. července v 10 ráno. A vzhledem k tomu, že se blížíme k letním prázdninám, tak tyto pozměvací návrhy musí být předloženy v angličtině. Tím bych skončila. Dostala jsem velice málo času, jsem ráda, že jsem obdržela pozměvací návrhy ze strany komise, také návrhy, které se zabývají otázkou řízení tohoto fondu. Nehovoříme pouze o ekonomické krizi, kde aktivujeme tento fond, ale také došlo k prodloužení tohoto nařízení, které bude fungovat až do roku 2013 a všichni budou, myslím, spokojeni. Ano, tak to bylo skvělé, velice rychlé a teď se hlásí pan Miguel Portaš. No, je Já jsem nežádal o slova, abych řekl nějakou poznámku, ale spíše mám dotaz. Jeden z těch rakouských projektů kde máme pomoci 74 pracovníkům. Nejsem proti, ale rád bych pochopil, o co jde pod v rámci jakého článku nebo nařízení máme tuto pomoc dát. Vzhledem k tomu, že článek 2c uvádí, že tam musí být minimálně 240 pracovníků, tak to tedy vypadá podle článku 2c, tak eh, mám dotaz buď na Barbaru nebo na komisi, jak to, že tento návrh má být učiněn v případě 74 pracovníků. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegovi za tento dotaz. Nevím konkrétně, jaký článek to ošetřuje. Podívám se na to. Podle mě je to jedna třetina a podle mého názoru se tam přesně neuvádí, o jaký počet eh, pracovníků jde. Je to skutečně na komisi, aby rozhodla. Zda je to přijatelné či ne. Je to minimální číslo. Ale Migueli, mohu vám slíbit, že se na to podívám. Pokud vím, tak je to v legislativě. Nepamatuji si číslo daného článku, ale mohu vás ujistit, že tady je určitá určitý manevrovací prostor pro komisi a v minulosti už se to stalo, že pomoc byla poskytnuta počtu pracovníků, než eh, byl stanoven ten práh těch 250 pracovníků. Pokud chcete, tak vám poskytnu podrobnosti později. Děkuji. V pátek je lhůta pro předložení posměvacích návrhů a předpokládám, že osvědčeným postupem všichni budeme nakládat s tímto návrhem paní Matera. Děkuji vám. Takže dostávám se opět do vedení. Barbara a pan Portaž se chtějí něco dohodnout mezi sebou, výborně, týká se to naší práce, takže chtěl bych se nejdříve omluvit. Budeme tedy hlasovat. První téma, kdy nemáme mít formální hlasování, ale potřebujeme konsenzus. Předtím, než vám předložím k rozhodnutí tento dokument, tak bych chtěl poděkovat eh, eh, zástupcům z Valencien ze severu Francie, kteří byli pozváni naším přítelem, panem Rickem. Prostě zastupují tady severní Francii. Ta nekončí v Valencien, ale vítám je po našich portugalských eh, kolezích a za chvíli tady bude ještě další delegace, která také přichází z Francie. Práce Evropského parlamentu je odlišná od práce v národních eh, parlamentech naše práce je otevřená, je otevřená i tedy na výborech a dnes máte možnost být fyzicky přítomně, nicméně i ve Valencien nebo v Bayon u mě můžete sledovat naše zasedání prostřednictvím internetu. Všechna naše zasedání jsou vysílána přímo um, přes internet uh, díky naší webové stránce. Pan Kalfin konečně po desítkách setkání v rámci trilogu dospěl k dohodě, ale i tak musí tedy předložit eh, k našemu rozhodnutí eh, své eh, řešení. Takže teď nám to předloží Juta. Děkuji, ale já si myslím, že nemusím vůbec zdržovat, protože pan Kalfin mi řekl, že v podstatě se všemi skupinami se shodnul, všichni se shodli na tom, že to, co bylo vyjednáno s radou, mnoha, mnoha triolozích bude schváleno. Základem je to, co jsme na plénu společně dohodli ale rada se vyslovila proti některým věcem, které jsme si my za parlament přáli. Například se striktně postavila proti využívání zpětných toků do fondu. Jsou to věci, které z rady známe ale v příštím finančním eh, výhledu bychom to chtěli zrušit. Pokud někdo z vás bude mít nějaké otázky, tak samozřejmě na ně mohu odpovědět. Pokud jde o, tu, eh, o navýšení té garanční částky, jaký je tam strop a tak dále, ale já si myslím, že by nemělo smysl, kdybychom to tady všechno opakovali, protože podrobně už jsme to projednali. Idalio Kalfin nás tady velice dobře zastoupil, stejně tak jako výbor, celý výbor. Dobře, děkuji, Juto. Ten dokument vám byl všem rozdán. EPP nás oficiálně informovali o tom, že s tím souhlasí, že děkuji panu zpravodaji. Myslím si, že je to případ i ostatních skupin, takže můžeme konstatovat, že náš výbor nemá žádné námitky a potvrzujeme souhlas, který udělila naše delegace u příležitosti trialogu k této záležitosti. Bylo to dlouhé jednání, ale myslím si, že výsledek je velice uspokojivý a můžeme pokračovat v hlasování. No. Tentokrát budeme opravdu hlasovat o bodu 13, návrh opravného rozpočtu číslo 3. Paní zpravodajka Jendřejevská, prosím. Děkuji, paní, pane předsedo. Tuto věc jsme podle mého důkladně projednali na minulé schůzi, takže já jsem připravena přistoupit k hlasování. Très bien, je vous remercie. Donc vous prenez... Výborně, děkuji. Vezměte se tedy, prosím, eh, k ruce hlasovací seznamy. Všichni je máte, ano. Ještě se rozdávají. Všichni už jsou připraveni hlasovat. Jsou tam tři pozměňovací návrhy. Dobrá, poznací návrh číslo jedna. Paní Senová, kdo je pro? Jednička, paní Andrasenovou nevidím. Eh, kdo je proti? Zdrželi jste? Jeden. Zamítnuto. Není podnes číslo dva paní Andrea Sanové. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Stejné hlasování. Proti? Zdrželi jste? Stejný výsledek. Eh, číslo tři paní Andrea Sanové. Kdo je pro? Pan Harton, kdo je proti? Ostatní zdrželi jste? Pan Morganty? A Nyní závěrečné hlasování o takto změněném návrhu zprávy. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Je to závěrečné hlasování. Nikdo není proti? Zdrželi se? Dva. Dobrá. Takže jednomyslně, kromě dvou, kdo se zdrželi, schváleno. A využijte to příležitosti a sdělím vám, že jsme se dozvěděli od předsednictví rady, že Rada je připravena přijmout pozměňovací návrhy, eh, které přijal rozpočtový výbor k, náv- eh, k návrhu eh, opravného rozpočtu číslo 2 ohledně mobilizace sondu, fondu Solidarity pardon, pro některé členské státy. Vzpomenete si, že v naší politické diskusi vedli jsme globální diskusi k opravnému rozpočtu číslo 2 a také k návrhu opravného rozpočtu číslo 3, který jsme právě přijali s tím, že šlo o to, jakým způsobem nalezneme prostředky na platby potřebné na tyto nepředvídané události. Šlo by o platby do Fondu Solidarity a zejména, jak budou rozděleny tyto dodatečné prostředky mezi roky 2011 a e, případný přebytek z roku 2010. A jakým způsobem vložíme znovu prostředky do té eh, známé negativní rezervy. To byl tedy náš poznací návrh eh, k obraném rozpočtu číslo 2, či poznací návrhy, a tyto poznací návrhy nyní podpořila Rada. To je dobrá zpráva, protože takto opravné rozpočty číslo 2 a 3 budou moci vstoupit v platnost, eh, tím lépe pro země, které to potřebují. Jde totiž především o financování výdajů na nápravu škod způsobených eh, klimatickými eh, přírodními katastrofami či výkyvy počasí, zejména ve eh, střední Evropě a tím pádem budeme mít více času do budoucna, například v rámci trialogu s radou a komisí 11. července, se už budeme moci zaměřit především na návrh rozpočtu pro rok 2012. Jakmile tedy tyto obramné rozpočty číslo 2 a 3 budou vyřízeny. Takže k bodu 13 tolik a ho přeji zpravodajce. Nyní bod 14 Reimer BG nám, nás často informoval o problematice víceletého finančního rámce. Vlastně tady bude jediné hlasování. Hlasujeme tedy o zprávě Ramera Begeho. Kdo je pro tuto zprávu? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi jste? Nikdo? Takže zpráva byla přijata jednomyslně až na jeden hlas. Blahopřeji zpravodaji. Nebudu se k tomuto obtížnému tématu vyjadřovat. Dále nás čeká několik žádostí o převod prostředků k bodu 15 Sidonie pro nás má alespoň eh, minimálně tedy dvě žádosti o převod, pokud jsem to dobře pochopil, 11 21. Sidonie, prosím. Ano, skutečně jsou zde dvě žádosti o převod eh, od komise. Jedna je, je číslo 11, to je spojeno se správními výdaji. Máte tam k dispozici poměrně eh, rozsáhlé odůvodnění od komise ve svých složkách, ale podle mého by bylo vhodné, kdyby se komise ještě mohla vzít nyní slovo a vysvětlit nám některé velké změny, některé z těch velkých změn, které se navrhují u této žádosti o převod. Děkuji, Sidonie. Pane řediteli, můžete nám to prosím dále upřesnit? Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vysvětlit hlavní položky u tohoto transferu. Jde to o transfer, který se opakuje. Eh, když komise vypracovává návrh rozpočtu a eh, toto vznikalo v dubnu 2010, to znamená před nějakými 15 měsíci, eh, žádala o výdaje na zprávu, eh, takzvanou, takzvanou decentralizovanou zprávu, to znamená eh, studie, výbory, konference či prozatímní zaměstnanci. A to vše na pracovištích komise podle jednotlivých politických oblastí a také čtyř kapitol rozpočtu. Poté se funkce nová komise, a došlo k určité reorganizaci v rozpočtu pro rok 2011. Rozpočtové orgány rozhodly pokrátit o 7 milionů výdaje na e, výbory, e, zasedání konference a aktuální žádost o převod e, se týká realokace prostředků mezi těmi různými pracovišti a kapitolami, respektive hlavami rozpočtu, na ty potřeby, které jsou naléhavější a také e, na základě těch nakonec nižších prostředků, nižšího objemu prostředků přijaného v rozpočtu. Čili v části té žádosti opřelo jde o to, že by se navýšily prostředky na zasedání a výbory, kde došlo ke škrtům. Dále jde o posílení e, kapacity pracovišť komise těch pracovišť, tedy, eh, které jsou víceméně přímo zapojeny do eh, řešení hospodářské krize a následných kroků v členských státech. Dále jde o navýšení eh, kapacit těch pracovišť, která řeší humanitární pomoc a civilní ochranu. A tato pracoviště jsou není vystavena nadměrné zátěži. Dále jde také o to posílit činnost v oblasti koordinace s různými Eh, externími kroky od vzniku totiž služby pro vnější činnost. To, co dříve bývalo DG Relax, bylo vlastně převedeno na Evropskou službu pro vnější činnost a objevila se potřeba vytvořit eh, alespoň nějaké minimální koordinační pracoviště, eh, pokud jde o výdajové programy komise. Dále tam žádáme o posílení také u některých hlavních eh, systémů IT, včetně eh, následných kroků pro rejstřík občanských iniciativ. Dochází eh, k určité reorganizaci prostředků, alokací na různá pracoviště. Celkově jde o 3,5 celkového objemu výdajů a umožnilo by nám to dále eh, doladit ty snížené prostředky eh, podle potřeb, tak jak je vyhodnocujeme nyní, to znamená 15, eh, cirka 15 měsíců poté, co komise vypracovávala návrh rozpočtu. Tolik tedy na vysvětlenou od nás. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli Sidonie, takže co nám nyní navrhujete? Po tomto odůvodnění eh, bych doporučila hlasovat pro tento převod. Děkuji. Výborně, takže nechám hlasovat o této žádosti o převod prostředků číslo 11. Komise, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Dva. A paní Andrasová se vrátila. Před chvílí jsme hlasovali o vašich poznacích návrzích a ve vaší nepřítomnosti, tom nemrzí. Zdrželi se? Nikdo? Eh, přijato. Není číslo 21, převod, žádost o převod prostředků číslo 21. Paní zpravodajko, tato žádost o převod je podle mého názoru kontroverzní, protože nebo alespoň tedy se týká kontroverzní věci. Musím připomenout jednání z loňského roku. Jde o převod, kde se žádá uvolnění prostředků z rezervy. Tuto rezervu jsme zavedli proto, abychom přinutili Evropskou komisi eh, provést revizi kodexu chování komisaře. Evropská komise sdělila již v závěru loňského roku, že provedla revizi tohoto kodexu. Parlament byl následně informován o provedených změnách a požádal o další změny. V prosincovém dopise předseda Evropského parlamentu požádal o provedení dalších změn a zdokonalení etického kodexu. Tyto změny byly provedeny a Evropský parlament byl informován v dobnu, to znamená trvalo nějakých pět měsíců tyto změny zapracovat. Následně pak Eh, nyní Evropská komise požádala o uvolnění prostředků z rezervy s tím, že ty změny již byly, požadované změny již byly provedeny. Podle mého názoru ty změny, které jsme požadovali, eh, jsou obsažené v novém textu, ale pokud dovolíte, pane předsedo, přece jenom bych trval na tom, aby se eh, tady dnes vedla diskuse, protože myslím, že někteří kolegové budou mít ještě určité připomínky. V této věci jsme neměli příležitost diskutovat dříve, respektive ta diskuse se vedla již mnohokrát, ale eh, k tomu finálnímu textu kodexu jsme zde na schůzi výboru nikdy nevedli diskusy. Eh, I a mne samotnou by velmi zajímal názor kolegů na ty provedené změny. Děkuji, takže naše paní zpravodajka žádá kolegy, zda mají nějaké dotazy či připomínky. Ano, Inge? Já si myslím, že tady můžeme oslavovat úspěch, opravdu velký úspěch. Neboli je dobře, že komise tento kód změnila. Trvalo to pouze dva roky, ale jsou to zkrátka dva roky, lidského vývoje, takže já si myslím, že jsme opravdu pokročili o krok dál. Po reformě nebo i před reformou je problém ten, eh, nebo ta přechodná věc, přechodné prostředky nebyly vyřešeny. Tím je míněno, že komisař bez ohledu na to, co bude dělat, bude mít nárok na tyto finanční prostředky, na tuto podporu, bez ohledu na to, jestli má práci nebo ne. Ale velký problém sporu střetu zájmů a lobbingu byl vyřešen a za to děkuji, protože na počátku této diskuze komise toto nepovažovala za potřebné a proto si myslím, že můžeme být obzvláště spokojeni. Všaká. Dobře, každý z nás při vědomí historických událostí, kterých se přímo účastníme, eh, Ingeborg tady vlastně eh, poblahopřála komisi. Eh, nikdo další nežádá o slovo, takže si vy nám tuto žádost doporučit také schválení. Dobrá, nechávám eh, na vašem rozhodnutí žádost o převod číslo 21. Je zde stohla zpravodajky Angeborg Gressle. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 1, 2, 3. Kdo se zdržel? Někdo? Žádost číslo 21 byla schválena. Tolik tedy k rozpočtu komise, nyní ostatní oddíly, ostatní instituce. Tady, pokud vím, máme pouze jedinou žádost a to je C4. Dodávám slovo Helze. Helze Triple, prosím. Um, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Žádost o převod číslo C4 jsme měli na pořadu dne již před dvěma týdny. E, tato žádost o převod se týká parlamentu a uvolnění prostředku z rezervy v objemu 5 milionů eur na IT, na tedy aplikace IT. Parlament v loňském roce rozhodl zařadit tuto částku do rezervy, protože jsme čekali na další informace o projektu Mobility IT. Také jsme žádali hlubší analýzu a diskusy. Pokud o první věc, to znamená analýzu, jsme skutečně obdrželi podrobné informace doprovázející tuto žádost o převod. V té druhé věci jsem byla informována, že koordinační skupina poslanců pro oblast IKT eh, byla ustavena. Je to skupina, která se pravidelně schází a projednává projekty informačních komunikačních technologií a problémy v této oblasti, kterým čelí parlament. Zástupce politických skupin se účastní činnosti této, této skupiny. Já bych navrhovala, pane předsedo, abychom předali slovo Eh, zástupci DG ITEC, generální ředitelství ITEC, tak abychom získali další informace o této skupině a činnosti. A ještě bych doplnila, že minulý týden jsem měla možnost hovořit eh, s příslušným eh, pracovníkem z toho generálního ředitelství, který dnes je v Lucemburku, takže zde máme jeho kolegyni, která ji zastoupí a bude nás informovat o tomto projektu také proto, že e, to byl jeden z našich požadavků, jde nám totiž o zapojení poslanců do této koordinační skupiny a také by mne potom velmi zajímalo, co na to říkají kolegové a poté vám sdělím, jaké je mé doporučení. E, výborně, děkuji. Takže jsme e, podstěně přítomností Marie Cecil Bernard z DG ITEC. Paní Marie Cecil, můžete prosím zareagovat na slova naší zpravodajky? Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Triple za váš dotaz. Ano, já zde za, zastupuji generální ředitelství ITEC, protože pan generální ředitel eh, pan Videla eh, byl povolán eh, k setkání s generálním tajemníkem v Lucemburku, takže dnes bohužel nemůže přijít na tuto vaši schůzi. Pokud je o to upřesnění ohledně konáční skupiny pro IKT e za účastí europoslanců, Eh, byl to eh, podnět pana Výlanda, který je místo předsedy Evropského parlamentu pověřeným eh, oblasti informačních a komunikačních technologií, a to po mnoha dotazech, které obdržel. Napsal tady všem předsedům politických skupin, kde jim navrhl tuto možnost, tuto formu spolupráce a žádali, aby politické skupiny ustavily svého zástupce. Všechny politické skupiny se k této iniciativě postavily velmi příznivě za některé politické skupiny máme dokonce nanominovány dva zástupce. K tomu se e, připojili ještě e, zástupci pro vlast IKT e, z politických skupin, z řad zaměstnanců a také z řad asistentů poslanců. Od doby, kdy byla tato skupina ustavena, zasedla třikrát. Příští schůzka proběhne nyní ve čtvrtek 23. další je plánována na září. Je to koordinační skupina, v níž eh, se diskutuje o věcech, které souvisejí o zdokonalení informačního systému parlamentu, který je velmi komplexní, eh, vzhledem k tomu, o jak velkou instituci jde, o rozmanitost naší činnosti a také o to, že máme různá pracovní místa. Veškeré návrhy, které jsou projednávány touto skupinou, eh, jsou projekty, návrhy, které jsou ještě ve vývoji ale jakousi červenou nití, která se vyne všemi těmito projekty, je střednědobá strategie, kterou nadefinovalo předsednictvo parlamentu eh, v březnu 2009, 24. března. Ehm, tato skupina tedy zasedne opět ve čtvrtek tohoto týdne a projedná například projekt Wi-Fi, eh, který jste projednali v prosinci loňského roku. Pokud je o mobilitu, hovořilo se o projektu digitálního podpisu, musíme si uvědomit, že mobilita to, není pouze, to nejsou pouze eh, smartfony a PC tablety, ale je to celé prostředí, které umožňuje eh, přenos informací na, na tato média. Takže eh, jsme pracovali i na elektronickém podpisu, který by umožnil, umožňoval poslancům například na dálku podepisovat pozměňovací návrhy. Také jsme pracovali na eh, projektu PPS program, tam jednak i komici jednak i meetings eh, eh, ale i komici elektronický výbor, to je podpora IT, která umožňuje okamžitý přístup ke všem dokumentům, podkladům na výbor. Nyní se to testuje ve třech výborech, Libe, Jury a DV. Tento projekt byl prezentován koordinační skupině pro IKT Eh, která jej shledala eh, velmi dobře vypracovaným a zejména eh, shledala, že tento projekt by přestával obohacení a určila hlavní směry pro další rozvoj tohoto projektu. Tento projekt i komicí bude dokončen, bude tedy všeobecně zaveden do konce roku. Dále je zde projekt e-meetings, který vám umožní přístup podkladům na schůze nejenom eh, na, v papírové podobě, ale také, na, také v, elektronickém, v elektronickém médiu a zejména vám umožní eh, dělit se tyto podklady se, s vašimi spolupracovníky na dálku. To je tedy jenom několik příkladů, mohla bych pokračovat, pokud eh, budete mít toto zájem. Děkuji, takže vlastně jde o to umožnit ostatním výborům v parlamentu, aby vyvíjeli svou činnost tak kvalitně jako, naše, ne, jako náš výbor. Pan Maňka žádal o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny informace, které jsem tu dnes eh, dostal. Vím, že některé části, jako e-meeting, mají být připraveny už někdy v září s tím, že zatím nejsou hotové analýzy, které nám řeknou například, kolik se díky zavedení tohoto systému ušetří papíru. Eh, celý ten projekt je tady velmi dobrý, ale zatím ještě nejsou připraveny například ta eh, analýzy eh, přínosů a nákladů, které by měly být hotové také v září. Já bych tedy eh, poprosil paní zpravodajku, zda by si uměla představit takovou formu, vzhledem k tomu, že nemáme podklady pro to, abychom rozpustili celou tu rezervu, ale možná bychom mohli eh, uvolnit pouze část rezervy a potom, až budeme mít všechny informace, protože nemáme veškeré informace, proto bychom mohli rozhodnout ani moje politická skupina, ani náš výbor. Takže zbytek uvolnit až později. Děkuji. Pan Alvaro k tomu chtěl také něco říci. Děkuji, pane předsedo, a odpovím také na otázku paní Trupel. Já jsem jeden z poslanců, kteří jsou v koordinační skupině eh, IKT a samozřejmě máme naši agendu a není snadné se toho vždy účastnit a pan Vílant eh, je tam velice aktivní společně s generálním ředitelstvím ITEC a pokud to o ty kolegy, kteří tam jsou, asistenti a tak dále, tak on vlastně zorganizoval takový přehled toho, jak to funguje. A my tady máme také eh, odpovídající jednotku a získali jsme určitý přehled o tom, jakým způsobem má být prováděna práce na tom bezpapírovém parlamentu, jak tady chceme navenek komunikovat pomocí těchto technologií. Například bychom tady měli webové stránky, kde bude možné podívat se na schůze, na kalendář a už tady bylo popsáno, co bylo možné říci, potom otázka pana Maňky k nákladům a jejich strukturám. Toto je samozřejmě v zájmu rozpočtového výboru a já bych, protože vidím, že jsou tady pokroky a že ta skupina funguje úspěšně a řeší ty problematické oblasti, které tady vyvstávají, pokud jde o e, IKT v parlamentu, protože parlament produkuje spoustu papírů. A já bych chtěla, aby tato práce nefungovala pouze teoreticky, ale aby mohla být i prakticky realizována a bylo by zajímavé, což jsem už zmiňoval, i když jsme sestavovali rozpočet pro parlament. Bylo by zajímavé, kdybychom si uvědomili, jaké náklady nám způsobují eh, papírové postupy a kolik bychom toho uspořili, kdybychom měli IKT. Tady to je důležité proto, abychom opravdu věděli, kolik nám to v oblasti hardwareu přinese úspor. A proto, abychom mohli pokračovat v těchto projektech, tak by to bylo příznivé a já bych se chtěl přiklonit k tomu, abychom tu rezervu uvolnili. Bylo by to užitečné. Děkuji a jako poslední pan Fernandeš. Děkuji mnohokrát, paní, pane předsedo. Eh, myslím, že jsme schopni využít toto rezervu. Je to otázka, kterou jsme dopodrobná probrali. Všichni jsme pro nové technologie, používání Wi-Fi, chceme snížit množství papíru, který používáme, potřebujeme větší efektivitu, čili to jsou cíle, které chceme naplnit. Z tohoto důvodu si myslíme, že vzhledem ke všem informacím, které jsme získali, vzhledem k vysvětlením které jsme obdrželi, jsme nyní schopni eh, uvolnit tyto prostředky. Děkuji. A co navrhujete, Helgo? Děkuji za výměnu názorů, za informace, které poskytl zástupce služeb. Já musím přiznat, že jsem pro, abychom začali nyní, aby služby mohly pracovat eh, především na otázkách Wi-Fi. Ale nemáme ještě ve všech eh, sálech, je to myslím nutné, ale také, co říkal pan Maňka, který se zmínil o otázce dobrého hodnocení, co udělali ve výborech eh, v rámci e-meetingu a takzvaných e-zasedání. Já si myslím, že bychom si nejdříve měli ujasnit, co to obnáší, za máme všechno, čili já navrhuji, abychom uvolnili tuto um, rezervu 3,4 milionu, ale potřebujeme toto hodnocení, protože znamená to, že můžeme zapojit všechny kolegy, můžeme vzít v úvahu, jak a co ta pracovní skupina IKT dělala. Já si vážíme příspěvku této skupiny v rámci těchto diskusí, ale já nyní navrhuji, abychom uvolnili částku 3,4 milionů. Dobře, čili návrh paní zpravodajkyně je takový, abychom uvolnili tuto rezervu, ne tedy ve výši 5 milionů, ale pouze těch 3,4 milionů. 3,4 milionů. 3,4 milionů, pan Fernandeš. Je voudrais simplement faire une question. Chtěl bych se pouze zeptat. Eh, požádal bych paní zpravodajkyně, proč 3,4? Proč ne 3,3 nebo 3,6, 3,7? Proč tedy, nebo jak dospěla k té částce 3,4? Děkuji, Helgo, prosím. Ano, prostudovala jsem si materiály, které jsme obdrželi ze strany služeb a tam bylo jasné prohlášení, že tato částka je zapotřebí pro zajištění Wi-Fi a ostatních věcí a například také toho, co se týče IP protokolu pro telefony, co chtějí zajistit později, čili z tohoto důvodu předkládám 3,4 milionu. Nejsem proti dalším investicím, ale myslím si, že bychom nejdříve měli mít rozpravu, abychom věděli, jaké bylo hodnocení co si myslí tato pracovní skupina, co se týče těch i-komití, jak budeme postupovat. Toto číslo je tedy v dokumentech, které jsem obdržela, takže jsem ho převzala. Mohli jsme takto odlišit ty ostatní částky. Takže je to něco víc než polovina. Kdo je pro návrh eh, paní zpravodajky, abychom uvolnili rezervu v této výši? 3,4 a ne 3,3. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo zdržel se někdo hlasování? 3. Dobře, děkuji. Takže tím uvolňujeme rezervu výše 3,4 milionů. Výborně. Takže co se týče převodu, chtěl bych poděkovat zpravodaji. Co se týče politiky v oblasti nemovitostí, Monika Holmajer nás bude informovat, jak se to vyvíjí také v oblasti ESVČ. Asi si vzpomenete na to, že jsme dali zelenou, eh, co se týče toho rámce, který byl upřesněn a mohli bychom tedy udělat velkou změnu. Takže pokud tomu tak je, tak bych požádal Moniku, aby nás informovala o stávající situaci, aby předložila návrh. Pane předsedo, dnes mohu být velice stručná, protože ERT teprve v pátek bude mít eh, teprve ta definitivní smluvní vyjednávání a já jsem eh, tady požádala o vyřešení některých zvláštních otázek, například náklady fitting out, náklady, které už nebudou 20,6, ale celkově, když to spočíváme, a jsou tam i položky, které jsme předtím věděli, ale zkrátka, když se to sečte, tak to je asi 36 milionů. To není jenom navýšení, ale jsou tam i některé eh, bezpečnostní náklady, které už jsme do toho také zahrnuli. A když se to všechno sečte, tak by nás zajímalo, jestli máme by očekávat nějaké Eh, úrokové částky a bylo nám řečeno, že ne. A to je důležité vědět, protože jinak se to číslo mění. A pak jsou tady ještě další otázky, které je potřeba vyjasnit. A nejsou tam velké dodatečné náklady. A v roce 2011 je tento fond velice eh, striktní zatímco komise jinak má finančních prostředků, um, že je to tam poměrně slušné a potom se musíme také um, pobavit o tom, jestli ty náklady fit na fittingy, jestli to tam budeme mít dohromady, nebo jak dlouhá bude ta smlouva, protože tady je 30 letá smlouva a to je opravdu velice dlouhá smlouva a poté, co belgické budovy po 20 letech mají takovou tendenci, že se tam zkrátka objevují některé negativní záležitosti, některé nežádoucí jevy se objevují u belgických budov. A to bychom měli zohlednit. To by znamenalo ehm, ne, nevhodnou smlouvu a Znamenalo by to, že velkou část nákladů bychom potom vydali na renovace, zcela základní renovace, například eh, kompletní obnova topení, to bychom potom museli zaplatit my a museli bychom eh, akce vrátit zcela nové topení. A to jsou otázky, které bychom chtěli nejprve vyjasnit a teprve v polovině července vám k tomu předložíme stanovisko. Děkuji. Ano, čili chcete, abychom dali stanovisko, to znamená článek 179 odstavec 3 eh, nařízení parlamentu a potom během 14 dní bychom měli vyřešit do poloviny července. ERD si sám požádal o toto odložení o 14 dní a právě z tohoto důvodu to teď uděláme takto jednoduchou formou. Já si myslím, eh, já si myslím, že eh, ten váš posudek o belgických budovách tady vyvolal určitou vlnu v sále. Eh, pane předsedo, ano, je to trochu úsměvné. Myslím si, že belgické budovy jsou opravdu kvalitní. No, c'était un micro allemand. Německý mikrofon. Plaisanterie, plaisanterie. Donc, je, je, pense, je profite de l'occasion. Využívám eh, tuto příležitost, eh, abych eh, vyzval kolegu a předsedu na Samozřejmě my to tady všechno musíme zohlednit, protože e SVČ samozřejmě musí pracovat a my bychom tady měli mít také výměnu názoru k budoucí perspektivě výboru pro budovy, protože já vím, že tady existují velké projekty k roz, o rozšíření a já si myslím, že si to zaslouží, abychom tomu dali pozornost, kolik, eh, jaké navýšení plochy eh, tady by mělo proběhnout, tak abychom tady mohli mít také budoucí pohled na celou tu věc ESVČ eh, e a také pokud jde o plochu pro komisi, abychom měli přehled a pak je tady také rozšíření, o které žádá parlament, takže to je takový balíček a já si myslím, že by bylo opravdu zajímavé, abychom v našem výboru si mohli udělat přehled o té situaci, jaké tady bude rozšíření a co si vyžádá také to seskupení nebo přeskupení agentur, protože já si myslím, že to nebude rozpočtově neutrální a je důležité, abychom to věděli, abychom s tím mohli počítat dopředu. Dobře, děkuji. A Monika má slovo. Jenom velice stručně chtěla bych na to zareagovat. Dnes eh, jsme s komisí velice konstruktivně se shodli pro rozpočtový řád, že se přesně toto stane, to znamená, že budeme předem informováni, pokud eh, tady bude nějaká věc o těch projektech, budeme informováni ještě před nahlášením, před notifikací, když budou nějaké projekty plánovány a budeme to vědět včas. Pokud se bude něco velkého chystat, tak komise eh, s námi o tom bude jednat. Ale bohužel to ještě nedospělo tak daleko, že by už byli schopni tady diskutovat eh, s rozpočtovým výborem. No to potřebuje určitý čas na, na plánování. Très bien. Merci beaucoup. Dobrá, takže děkuji mnohokrát. Přidržíme se tady návrhu zpravodajky požádat, respektive, že e, vyjádříme formální stanovisko a přijmeme je na příští schůzi. Tím jsme dokončili hlasování. Zbývají nám ještě dva body. Nejprve bod 10 k Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Autorem e, stanoviska je kolega Kocolino. Eh, omlouvám se, že jsme odložili váš bod. Máte slovo, pane. Ano, ano, velmi stručně, pane předsedo. Eh, k tomu, jaký byl vývoj od minulého týdne. Jsou zde dvě eh, nové věci, ke kterým se musíme nějak postavit. Jednak jsme se obohatili v práce kolegů, kteří předložili poměrně velký počet pozměňovacích návrhů, jak otázce chudoby na venkově. To tedy obohatilo e, náš návrh a dále se kolegové vyjadřovali k novým návrhům, jako jsou mikroúvěry a financování malých a středně velkých podniků a také e, bylo předloženo něco, e, abychom lépe, abychom tady více podpořili nevládní organizace, zejména tedy působící v rámci boje proti chudobě. Z těch připomínek celkově eh, se zdá být patrná vůle potom, abychom věnovali více pozornosti finančním aspektům. Potřebujeme vnést větší jasno do této věci a potřebujeme lépe koordinovat stávající finanční nástroje eh, pro boj proti chudobě. A také třeba dále vyjasnit to, jak využívat strukturální fondy pro boj proti chudobě. Pokud o ten eh, soubor poznacích návrhů, které byly eh, předloženy, my je zpracujeme v průběhu příštích několika dnů a možná eh, budeme schopni předložit jeden či dva kompromisy, které by snad mohly pokrýt všechny poznací návrhy, které byly předloženy. Další věc je ta, že na základě rozhodnutí soudního dvora, to je další novinka minulého týdne, Eh, komise nyní respektive eh, komise nyní přijala rozhodnutí, že sníží z 500 milionů na 130 milionů eur objem prostředků na program pro 2012 pro eh, distribuci potravin chudým občanům v EU. To je velmi důležité opatření, důležitý program. Tato Eh, distribuce eh, pomoci, eh, potravinové pomoci. Vytváří to problémy na zemědělských trzích a samozřejmě to souvisí také s hospodářskou soutěží. Nicméně je to tedy důležitý prvek v rámci SZP, ale zároveň jde o důležitý nástroj, kterým Evropa disponuje Část přebytkové zemědělské produkce totiž může být takto nasměrována do podobných programů, tedy do poskytování potravin potřebným. Ta věc má tedy dvojí tvář. Jednak je možné řešit situaci na trhu, um, ulevit trhu od přebytku a zároveň je možné pomoci chudým, zejména na východě Evropy. Myslím, že tyto souvislosti je třeba tedy vnímat naraz a, a je určitě třeba zohlednit vyjádření soudního dvora v této věci. Musíme se nyní tedy snažit hledat e, řešení, jak to vrátit zpět na tu částku 500 milionů pro 2012, protože pokud jde k tomuto škrtu, byla by to rána jak pro zemědělce, tak pro příjemce této potravinové pomoci. Tento druhý bod je skutečně novým prvkem v té diskusi oproti minulému týdnu. Možná by bylo tady vhodné vést výměnu názorů, pane předsedo. Děkuji. Mám zde dvě žádosti o slovo. Nejprve pan Rytke. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem si velmi pozorně přečetla zprávu pana kolegy, respektive jeho stanovisko, ale zejména právě eh, pokud jde o fond pro distribuci potravinové pomoci těm sociálně nejslabším. Ve skutečnosti stanovisko soudního dvora je právní stanovisko, které se opírá o, které se týká právního základu tohoto financování, kdy se říká, že to neodpovídá eh, kapitole zemědělská politika, že to neodpovídá reálné eh, situaci. Musím říci, že v evropských zemích eh, došlo k obrovským eh, problémům vyhovět eh, potřebě potravinové pomoci. Je třeba říci, že těch 700 milionů minus těch 500 milionů to je, představuje obrovské možnosti pro potravinové banky v Evropě. Je pravda, že to vytváří eh, problémy v zemědělské politice, je pravda, že existuje rozhodnutí soudního dvora, což je zajímavé z právního hlediska a tak trochu také z rozpočtového hlediska, ale eh, chceme eh, přivítat nadcházející zimu, která v podstatě přijde už za čtyři měsíce. Chceme vstupovat do zimního období za situace, kterou všichni znají, jaká je a která je naprosto katastrofální pro pověst Evropy. Já tady nebudu eh, opakovat eh, novinové titulky, ale například eh, Evropa připravuje hladovějící o živobytí a tak dále. Čili máme nějaké nouzové kapacity, nouzové možnosti, jak v rámci našeho výboru, tak také jiných výborů, protože tímto tempem ta diskuse bude trvat dva roky takže kde máme ten záchranný člun? Protože tady není prostor pro nějakou právní diskusi nebo jiné zajímavé diskuse, které bychom mohli vést a diskusy o tom, jak je dopad na společnou zemědělskou politiku. Já jenom chci říci, že pokud nenalezneme nějaké řešení pro těch 500 eh, milionů v nadcházejících měsících, tak tady přímo u nás v Evropě nastane humanitární krize. Takže mě by zajímalo, co můžeme navrhnout, eh, tak abychom eh, překonali eh, tento problém alespoň dočasně. tak aby než to věcně a finálně dořešíme, protože to asi poměrně složité téma, jak z hlediska právního, tak rozpočtového, co tedy nabídneme těch, těm výpčanům, kterých se to týká. Děkuji a nyní kolegyně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že říkáme to samé. Já jsem se hlásila o slovo, když pan Kocolino zmínil tento výnos soudu, ale tento výnos soudu nám neumožňuje, abychom použili těchto 500 milionů, abychom koupili potraviny. Nechci nějak hodnotit tento výnos soudu. Jistě nemůžeme nic vytknout, nicméně tyto finanční prostředky nemůžeme již použít k tomu, abychom nakoupili potraviny. Snižujeme to o 130 milionů, což je nepřijatelné. Musíme poslat dopis komisi a radě zeptat se, co s tím. Musíme jednat nyní, Nechceme se dostat do situace, kdy nebudeme moci využít tyto finanční prostředky pro občany, kteří je potřebují. A tento výnos byl vydán ve velice obtížné chvíli u mě doma i v celé řadě jiných členských států. 800 tisíc lidí používá tento fond, takže polské předsednictví chce navrhnout nové nařízení, nicméně nevím, jak rychle toto nařízení můžeme schválit, ani nevím, jak probíhají jednání. Souhlasím s panem Rike, že musíme najít určité přechodné řešení, protože jinak opět eh, lidé eh, budou zasaženi tímto negativním eh, výnosem. Děkuji mnohokrát. Toto soudní rozhodnutí vyvolalo velice velké reakce, o tom se zmínili kolegové i pan zpravodaj, paní zpravodajka. A jak již bylo řečeno, není tady žádný eh, právní základ. Takže potřebujeme nějaký jiný eh, základ, ale mně přijde v rámci té první analýzy, že máme možnost buď vytvořit eh, nový program, který bude vyžadovat ehm, hlasování pomocí eh, té kvalifikované většiny, anebo to bude článek 352. Ale je tady politika. Proč eh, vydal eh, soud tento výnos? Protože to byla žádost čistých přispěvatelů velkých členských států a problém je v tom, že se to řeší v radě, čili na politické úrovni, abychom našli jiný právní základ. V našem výboru už to říkáme tři roky a komise to říká už od roku 2008, aby tady vznikl nový, jiný eh, právní základ, protože reforma společné zemědělské politiky eh, by měla být úspěšná, ale když jsme měli systém, který vlastně byl přínosný pro ty, kteří měli nejméně prostředků, tak eh, tento program na tomto základě neustále pokračoval. Některé členské státy byly proti a v podstatě nyní jsou spokojeni s tímto výnosem soudu, protože byli proti. A některé členské státy hovoří o principu subsidiarity. To je překvapující. Je překvapující, že v zemích, kde eh, máme ty eh, příspěvky více než 40 má to být dáno těm nejchudším a zase eh, rozpočet je méně než 1% HDP, tak eh, v této situaci je to nesmírně složité. Jak jste říkali, mezi tím eh, vznikl velice naléhavý problém a musíme najít rychle nějaké řešení. Co navrhuji? A také to řekl zpravodaj, navrhuji, abychom na příštím zasedání našeho výboru to eh, dali na pořad jednání, abychom také přizvali zástupce jednak komise, jednak polského předsednictví a zeptali se, jaké jsou politické iniciativy, jaké jsou tady určité možnosti i určitá e, ochota řešit e, z krátkodobého hlediska tento problém. A potom uvidíme. Máme také opravný rozpočet na rok 2011, také e, na rok 2012 a potom uvidíme, co je možné. Pane zpravodaji, chcete se k tomu ještě vyjádřit, prosím. Stando esattamente sulle, sulle... Eh, já si myslím, eh, že můžeme pracovat a myslím si, že tam můžeme mít návrh pozměňovacího na, eh, návrhu, který vyjádří politickou vůli našeho výboru a potom požádáme komisi, aby zareagovala ale je to velice naléhavé, protože se to týká eh, rozpočtového roku 2012 a je potřeba, abychom společně nalezli takové řešení, které nám umožní, abychom eh, nepřešli o 113 eh, milionů, 113 milionů z 500 ehm, milionů, tak to je opravdu mnoho. To by se o velké procento snížilo a byl by, byla by to v podstatě rána pro ty dotčené. Potírání chudoby to by nebylo dostatečné, pokud by ty finanční prostředky, kterých není mnoho, byly ještě zkráceny. Proto navrhuji, abychom tady dali pozměňovací návrh ke stanovisku, aby komise opravdu byla nucená splnit eh, své povinnosti a potom bychom mohli se ještě obrátit na komisi a na eh, radu. Děkuji, pane zpravodaji. A k této věci ještě připomínám, eh, že předběžný harmonogram po výměně názorů která proběhla, je závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy 21. Eh, samozřejmě s výhradou možného kompromisu, eh, pokud se k tomu připojí pan zpravodaj a jeho stanovisko bychom měli přijmout 12. a 13. července po eh, přijetí ve výboru, v tomto případě je to výbor pro zaměstnanost a pak to bude následovat na plenárku. Další bod, bod číslo 9, eh, eh, zpráva pana Šuriano o evropském semestru. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pokud vím, tak je tady pouze jeden stínový zpravodaj. A u poslední příležitosti jsme probírali tento bod víceméně velice obšírně. Mezitím jsem obdržel pozměňovací návrhy a většina z nich jsou více než vítána. Pozměňovací návrhy eh, buď pracují s původní myšlenkou, nebo ji dále rozpracovávají, čili chci předložit kompromisní návrhy, abych pouze urychlil způsob hlasování, abych také trošku sladil danou strukturu a také ve světle toho, že máme málo času, tak eh, nechci hovořit déle, naopak bych si rád vyslechl eh, stínové zpravodaje z ALDE a doufám, že se nám podaří připravit eh, toto stanovisko tak, jak bylo původně naplánováno v rámci našeho harmonogramu. Děkuji. Takže máme zpravodajku nebo zpravodaje z ALDE. Děkuji. Děkuji za dobrou práci. Předložili jsme několik pozměvacích návrhů, stručně je vysvětlím. Je jich dohromady šest. Snažíme se pouze vysvětlit několik věcí. Je to balíček ekonomické zprávy a řízení a otázka tohoto semestru, to je tedy známá věc, nějak to nevlivňuje mé pozměvací návrhy, nicméně je důležité podívat se v první řadě na to, že pokud nevytvoříme určitý protimluv mezi tím evropským semestrem a subsidiaritou, tak si myslím, že tyto dva principy mohou jít ruku v ruce a stávající situace si vyžaduje, abychom byli úspěšní s tímto evropským semestrem, především z hlediska ekonomické krize. Čili snažíme se zdůraznit tento moment a také zdůrazňujeme nezbytnost fungování společného trhu, společného jednotného trhu. Také zdůrazňujeme tyto struktury a to jsou klíčové body. Chci také zúraznit skutečnost, že roční výměna názorů s národními parlamenty eh, vede eh, k plodné diskusi eh, s těmito zástupci, aspoň za Finsko. Mohu říci, že finský parlament měl ovšem velice negativní přístup k tomuto semestru a podstatě v zásadě jim se jim nelíbí je tato myšlenka, i když možná to může být dobré, ale zároveň mají pocit, že odevzdávají pravomoci Evropskému parlamentu, což z politického hlediska se dá být nesmírně citlivé. Nesmíme vytvářet tedy tento konflikt, který zdá se existuje i v jiných hlavních městech. Musí to naopak fungovat dobře. A Potom některé pozměňovací návrhy se týkají strategie 2020 a postupu při tomto semestru. Čili věřím, že dospějeme k dobrým kompromisním návrhům a věřím, že výsledek bude vysoce kvalitní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolego. Já jsem musel před chvilkou odejít, abych se po dobu jedné hodiny účastnil diskuse kterou pořádala EPP, Evropská strana lidová, která pozvala na celý dnešní den a také na zítřejší dopoledne předsedy poslaneckých klubů, eh, lidoveckých stran všech eh, 27 členských států EU. Nebyly tam zastoupeny eh, všechny parlamenty, ale minimálně polovina ano, a mimochodem finský parlament také, no, francouzský parlament, německý parlament, a samozřejmě maďarské předsednictví. Jo, ti všichni tam byli. A tématem jednání byl evropský semestr. Přítomen byl také předseda komise Barroso. Já jsem zdůraznil, že každá, v každé z našich zemí existuje dohoda mezi vládou a parlamentem celostátním národním parlamentem v tom smyslu, že eh, parlament je eh, zapojen do vypracování národního programu reformy eh, podle tedy směrů nastavených Evropskou radou v rámci postupu zvaného Evropský semestr. Ale že to nestačí a že je naprosto nezbytné nyní, aby každý národní parlament byl zapojen také do úvah o společném evropském rozměru. To je opravdu klíčové. A je to také důvod, proč v rámci stanoviska, které vypracovává Láslo Surian, je důležité říci, že v rámci evropského semestru by mělo proběhnout alespoň jedno setkání všech národních parlamentů samozřejmě za účasti Evropského parlamentu, eh, za cílem projednat společné rozpočtové směry a jednat o tom, jakým způsobem každá jednotlivá členská země dodrží své evropské zámazky, jednak v oblasti rozpočtové disciplíny, návratek k vyváženému stavu, eh, snižování deficitu, snižování dluhu, eh, zejména v letech 2010, 11, 12, 13 a také pokud jde o financování prioritních prioritních projektů, těch různých flagships, vlakových lodí eh, v letech eh, do tady roku 2012, 20, eh, pardon. To spolu totiž úzce souvisí. A kolega Haglund zmiňoval někdy popuzenou reakci kolegů z národních parlamentů. Je důležité vysvětlit, že tady nejde o předávání pravomoce Bruselu že by se to odebíralo členským státům, národním parlamentům, eh, že jde pouze o to, abychom jednali společně. Tato pravomoc se trvá na eh, úrovni členských států, ale potřebujeme společná pravidla, která společně vytvoříme eh, v Evropské radě v rámci balíčku pro hospodářské řízení a zprávu a budeme to společně prověřovat. A to bylo tedy předmětem jednání, které nebylo dokončeno, pokud je o balíček hospodářskému řízení a zprávě, zejména ke zprávě paní Wortmann Kolové, Eh, u níž jsme přijímali eh, pozměňovací návrhy minulý týden, ale ne ještě závěrečný text, eh, který bude přijímat červencové plénum. A kromě toho poté budeme muset zjistit, jakou metodu se nastavíme v praxi, tedy pracovní metodu pro ten, pro ten evropský semestr, tak aby do toho byly zapojeny národní parlamenty. To je naprosto klíčový bod, protože pokud vznikne dojem, že e, kvůli krizi a v rámci zavádění preventivního systému Brusel Brusel v uvozovkách, Evropská komise, Evropský parlament, e, bruselské instituce e, si uzurpují další pravomoc na úkor členských států a zejména národních parlamentů, pak to nikoho nebude zajímat a odmítnou to. Naopak, pokud se nám podaří je přizvat ke spolupráci, tak to bude vypadat jinak. A každý nakonec zjistí, že má zájem na tom, jak eh, tedy vyjít eh, ze situace, že každá jednotlivá členská země má naprosto propojené hospodářství s ostatními, 8, z 80%, například eh, obchodní výměna a tak dále, uplatňování vlastních produktů a služeb. Takže to je věc, o kterou zde běží. Já děkuji kolegu Haglundovi za jeho pozměňovací návrhy a nyní tedy, pane navrhovateli, Jaký z toho vyvozujete závěr? Nejprve eh, bych rád s vámi souhlasil, pane předsedo, v tom, že otázka subsidiarity zde má velký význam. V mé vlastní zemi se vede diskuse, kdy extrémní pravice se pokouší dokázat, že evropský semestr je jen dalším případem posledním případem vlastně ztráty svrchovanosti. To určitě není cílem, jak jste o tom hovořil. A pokud je to tak důležité, možná bych do stanoviska mohl zapracovat ještě další větu e, o této věci. Nicméně není to rozpočtová otázka. E, je, toto je vlastně věc, která přísluší e, té hlavní zprávě, nikoli nám a našemu stanovisku. Z taktických důvodů bych se rád vyhnul jakýmkoliv kritickým slovům pokud jde o tu aktuální diskusi, mezi eh, zástupci rozpočtových výborů národních parlamentů a námi. Eh, máme určitou tradici a já se někdy stavím kriticky k našim minulým diskusím, protože eh, několikrát ta setkání byla opravdu povrchní, jenom taková sešlost, kde se všichni na sebe hezky usmívali. A nyní s tím evropským semestrem máme důležité téma. Ale já bych skutečně byl rád, kdyby se zachovala příslušnost našeho výboru v této věci. A moje a kritické poznámky, které by oslabily naše pozici, eh, kdybychom eh, tak trochu konkurovali se s jinými výbory, které se snaží se převzít tuto otázku, eh, eh, eh, protože každý výbor má svoji příslušnost, své kompetence a my je musíme respektovat, ale ostatní by také měli respektovat nás. Myslím si tedy, že to je velmi citlivá věc a měli bychom být velmi opatrní v tom, jak formulujeme věci. Jinak většina z věcí, které tady zazněly od Karla, to mohu jenom přivítat. A pokud, je, eh, pokud dovolíte, rád bych tomu přistupoval všem inteligentně a výbor potom během hlasování posoudí, do jaké míry ty signály od nás eh, a ty body od nás eh, jsou správně formulovány. Dále bych ještě rád kolegy upozornil a připomenul jim, že vypracovat stanovisko není snadný úkol, protože jednací řád stanoví eh, limit na 150, pardon, 1500 eh, znaků. Ten původní návrh tedy nezohledňuje ani úplně názory navrhovatele. Eh, musel jsem usilovat o stručnost. Pozvací návrhy proto jsou velmi důležité, protože na pozměňovací návrhy se nevztahuje tento limit na počet znaků. Takže někdy se stává, že i navrhovatel sám vypracová pozměňovací návrhy. A já si myslím, že bychom měli e, využívat tuto techniku i do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji podle vnitřního, eh, vnitřních pravidel jsme opravdu omezeni, pokud jde o tyto typy zpráv, pokud to není legislativní postup. Ale pozměňovací návrhy mohou eh, vlastně rozšířit eh, objem té původní zprávy a my budeme tuto možnost využívat. A tak, jak to už několika slovy navrhl náš zpravodaj, eh, tak jiné výbory se o to také zajímají, například výbor Ekon. A já už jsem tam několikrát navrhl metody spolupráce na tomto tématu Nevždy eh, na to eh, kolegové eh, reagovali tak, jak bychom si přáli, až na ty věci, kde souhlasili se stanoviskem našeho výboru. Takže máme záruku, že pokud naše stanovisko bude kvalitní, tak ho možná výbor Ekon převezme. Děkuji vám, tím jsme vyčerpali všechny body na pořadu jednání a připomínám, že příští eh, oficiální zasedání bude 12. Eh, července v 15 hodin, 12. a 13. července, ale připravte se abyste se mohli vyjadřovat ve středu večer nebo ve čtvrtek ráno k, pře- k návrhům, které budou ve středu večer nebo ve čtvrtek dopoledne zveřejňovat komise o rámcovém návrhu, tedy o návrhu rám- finančního rámce. A ve vašem programu eh, si také nechte prostor v 18 hodin v pondělí ve Štrasburku, kde bude mimořádný uh, eh, koby, Kobu, kde pan komisař Levandesky eh, vyslovil k tomu víceletému rámci a potom v úterý odpoledne bude veřejná rozprava na stejné téma na plenárním zasedání s, kom, eh, s komisařem Barosou. Pokud přijde v úterý, tak nebudeme mít naše zasedání v pondělí, ale kdyby v úterý nepřišel na plenárku, tak budeme mít zasedání v rámci Kobu, abychom měli první veřejnou rozpravu o návrhu Evropské komise, aniž bychom čekali na uh, Eh, konec prázdnin, takže jsme skončili eh, zasedání koordinátorů na žádost několika koordinátorů, kteří se nemohli zúčastnit, je přeloženo na příští týden ve středu odpoledne ve Štrasburku. Děkuji.